So, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Všechny vás zde srdečně vítám, ale především mezi námi vítám kandidátku na komisařku paní Kadry Simpson. Jejíž portfolio eh, navržené eh, předsedkyní komise von der Leyen je věnováno energii. Dovolte, abych přivítala vás všechny zde v mítnosti, včetně členů výboru ITRE, který je odpovědný za toto slyšení a také tady vítám členy výboru Envy, který je přidruženým výborem na toto slyšení. Celé slyšení bude webstreamováno, takže vítám i všechny ty, kteří nás sledují online. Dovolte, abych připomněla, že výbor ITRE je odpovědný za politiku energetickou politiku Evropské unie a my všichni víme, že energie hraje klíčovou roli v naší společnosti. Evropská unie se věnuje všem pěti rozměrům energetické unie, energetické bezpečnosti, vnitřnímu energetickému trhu, energetické účinnosti, dekarbonizaci, výzkumu, inovaci a konkurenceschopnosti. Energie hraje ústřední roli v Evropském Green Dealu proto a tento Green Deal předloží komise během prvních 100 dnů. Dovolte, abych připomněla, jakým způsobem bude dnešní slyšení řízeno. V souladu s pokyny pro schválení komise parlament hodnotí dezignovanou komisařku na základě obecné kompetence závazku vůči Evropě a osobní nezávislosti. Eh, také se hodnotí znalost perspektivního portfolia a také komunikační dovednosti. A budeme, budeme postupovat následujícím způsobem. Nejprve obdrží slovo kandidátka na 15 minut na svou prezentaci a bude nasledovat první kolo otázek zástupců jednotlivých frakcí a poté podle Dontova systému se budou ptát další členové výboru. Bude to 25 otázek, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, pak je možné položit následnou otázku ne déle než minutu a minutu na odpověď a budu se snažit skutečně striktně hledět na dodržování času. Tak vás žádám, abyste se skutečně tohoto časového limitu drželi. E, čas se bude také objevovat na obrazovce, takže to prosím sledujte. A nejprve bych velice srdečně přivítala paní Kadry Simpson. Máte slovo. Děkuji. Jo. A děkuji vám, a paní předsedkyně vážení členové výboru ITRE a ENVY. Já eh, si mám velkou radost, eh, že mohu být dnes před vámi. Je to poprvé, eh, kdy stojím před poslanci Evropského parlamentu, ale pro mne je to nejdůležitější událost. Jsem velice pokorná a velice poctěná tím, že mě paní von der Leyenová vybrala jako designovanou komisařku odpovědnou za energii. Toto privilegium znamená, že vám mohu předložit svůj plán, který by měl součástí demokratické energetické akce. Eh, protože eh, situace v Evropě nás upozorně na to, že není nic urgentnějšího než klimata energetické akce. To eh, vnímají evropští občané a paní von der Leyenová právě vybrala Green Deal jako vlajkovou loď politiky komise. Energie a energetika bude muset stavět na této prioritě. Já z vlastní zkušenosti vím, protože jsem byla ministriní pro hospodářství a infrastrukturu a také odpovědná tudíž za energetiku, jaké výzvy stojí v této oblasti. Vím, jak důležité je zvládat tuto úlohu a jak obrovská zatím vězí odpovědnost. V minulých pěti letech Evropská Unie udělala velký pokrok za zohledněním všech pěti rozměrů. Veškeré Veškerá opatření týkající se energetiky byla také schvalována Evropským parlamentem. A já velice si vážím práce vykonané panem komisařem Kanětem a místo předsedou komise panem Ševčovičem. Ale především bych ráda um, ocenila práci vašich výborů, kteří se nesmírně zasloužili o tuto práci. Díky vám se podařilo navýšit úroveň ambicí pro balíček čisté energii Eh, který byl velkou prioritou a také se toho účastnila řada států, což ukazuje na tu velkou hodnotu jednoty. Pakliže budeme sjednoceni, budeme schopni dosáhnout významné změny. Energetická neutralita do roku 2050 je v souladu snížení také globálního oteplení na 1,5 a překonat environmentální krizi, z níž paní von der Leyenová chce učinit vůdcovství Evropy v globálním rozměru. Je třeba, a, aby se tímto zaobíralo více portfolií a proto já budu odpovědná, pakliže budu zvolena za tuto oblast společně s místopředsedou komise panem Timrmancem. Já si velice vážím eh, toho cíle stanoveného do roku 2050. Jako ministrině jsem také sledovala ty dlouhodobé plány po snížení skleníkových plynů o 70 do roku 2030. Tento plán byl velmi ctižádostivý. A dnes eh, máme ještě u další číle 3% do roku 2020 a 42% do roku 2030. A je třeba volit čisté zdroje a jasnou volbu, ale především tady muso, musí hrát roli jednotlivé regulační orgány pro zajištění bezpečnosti. A proto Green Deal je nesmírně důležitou záležitostí a Green Deal chce předložit komise v, nej, v prvních 100 dnech po jejím ustavení. A eh, musíme eh, toto uskutečňovat za čerpání prostředků z Evropského fondu pro přechod musíme stavět na úspěších energetické unie. Estonsko má reputaci pro občany hledící do budoucnosti, ale je třeba nejenom hledět do budoucnosti, ale být aktivní také v přítomnosti a proto hodláme dále pokračovat na balíčku čisté energie. Je třeba mít také ve vnitrostátní plány, které členské státy musí předložit do konce prosince je vlastně třeba, aby eh, a já se o to budu snažit eh, vyzývat členské státy, aby se k nám připro, připojili v našich úsilích uskutečnit tyto cíle. Máme tady více než 100 aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které je třeba schválit a to je třeba učinit implementováním stávající legislativy, abychom dosáhli toho plánovaného snížení 42% do roku 2030 a je třeba také snížit emise o nejméně 50 do roku 2030, abychom směřovali na těch 45 v dalším období. Zahájím také evaluaci týkající se toho, jakým způsobem byla implementována dosavadní energie a také odno, ohodnotím potřebu nové legislativy. Přispěji také k vytvoření přeshraniční uhlíkové daně, a dalších eh, cílů. V energetické politice a ve službě dosáhnout stanovených cílů je třeba mít propojený jednotný trh. Jsem přesvědčena o tom, že takový vnitřní trh přinese užitek a je zcela zásadní pro vytváření pracovních příležitostí. Jako ministrně jsem pracovala na synchronizaci eh, propojení sítí eh, a v Estonsku se podařilo nastolit velice funkční a účinný systém elekt- pro výrobu elektřiny. A je třeba přitom zohlednit také energetickou bezpečnost v období hospodářských krizí. A to se mně v roli ministrině podařilo. Vnitřní trhy eh, a energetické trhy potřebují systém založený na alternativních energetických zdrojů. Máme tady stále ještě velké blokády pro přeshraniční energetické propojení a to je třeba odstranit a korigovat. Musíme zabezpečit, aby byly zabezpečeny cíle propojení 70 dostupné energie na trhu. Je třeba posílit také regionální operace zejména ve spolupráci jednotlivých energetických společností. Také se budu soustředit na trh s plynem, eh, který bude hrát velkou roli v onom spravedlivém přechodu směrem k čistým energií. Proto je třeba vytvořit patřičný rámec pro budoucnost v rámci modernizací a také používání, zvýšení používání různých druhů plynu. Snažíme se také vytvořit užitek, ještě další používání plynu jako LNG a tak dále. A e, integrace na trhu znamená také výzvu pro infrastruktury. 200 miliard euro bude zapotřebí do roku 2030 pro investice do nedostatečných propojení energetického trhu. Budeme potřebovat sítě, které budou podporovat také obnovitelné energie a jejich skladování, aby se mohl vyčerpat plný potenciál energetických sítí. A já provedu také určitou revizi příslušných nařízení do roku 2020. Další výzvou, výzvou je, že musíme mobilizovat veškeré nástroje, abych, aby, abychom také využívali pákového efektu soukromí soukromých společností a abychom, a zde budou třeba prostředky ve výši 102,2 miliardy eur. A nejprve e, je třeba brát vážně energetickou účinnost, zlepšení energetických výsledků na základě třeba izolací e, při stavbách a tak dále může být prostředkem. Musíme také sledovat nová řešení, například ve finančnictví. Sociální bydlení se může použít také k tomuto účelu a já věřím, že se můžeme stát klimaticky neutrálními za zachování naší konkurenceschopnosti, vytváření pracovních příležitostí zároveň s tím, protože je třeba vytvářet aktuální pracovní příležitosti v rámci těchto nových energetických výzev, když chceme, aby, aby Evropa zůstala lídrem ve světovém hledisku a tomu je třeba třeba přizpůsobit také dopravu. A na závěr já se budu snažit, aby náklady na energii pro spotřebitele a pro podniky byly spravedlivé. Jsem liberálně založená a vždycky jsem věřila v individuální svobodu. Ale zároveň jsem nezapomínala na spravedlnost. Klimatický přerod se dotkne všech, některých více než jiných. Ráda bych eh, citovala nějaké statistické údaje, ale ono nejde pouze o čísla, jde také o životy lidí. Celá, celá odvětví, celé rodiny, celé uh, vesnice od eh, Galicie po Slesko, všichni zažijeme ty změny. Já sama uh, pocházím z Estonska, Eh, kde se tedy dlouho používali tradiční zdroje. My jsme se rozhodli, že založíme Fond pro spravedlivý přerod, tak abychom pomohli těm, kterých se ten přerod nejvíce dotkne. Eh, to je myšlenka, se kterou původně přišel parlament. Doufám, že pan Buzek si na to dobře pamatuje. Tento fond Eh, by měl umožnit regionům další rozvoj, měl by financovat konkrétní projekty, díky nímž můžeme vytvářet pracovní místa. Můžeme stavět na stávající iniciativě eh, pro eh, regiony v přerodu. Spravedlnost totiž zároveň znamená, že musíme opět začít bojovat proti energetické faktické chudobě. Není totiž přijatelné, aby tak velká část eh, Evropanů, konkrétně 50 milionů lidí, nebylo schopno eh, vytápět svoje domy a eh, měli problém zaplatit faktury za energii. Observatoř pro energetickou chudobu se tomu bude věnovat. Ráda bych se více spojila se členskými státy a také se s starosty. Předseda, nebo zpráva paní Terezy Griffin z loňského roku se tomu věnovala. E, není možné, aby e, se Evropa do roku 2050 stala klimaticky nebo eh, uhlíkově neutrální eh, bez inovací. Eh, musíme být velkým inovátorem v oblasti energetiky. Jsme na druhém místě po Spojených státech. Jsme první, pokud jde o patenty, ale naše investice nerostou dostatečně rychle. To znamená, že společně s Marí Gabriel budeme hovořit o tom, jak tedy co nejvíce katalyzovat energie ze soukrom, nebo investice ze soukromého sektoru, tak abychom je co možná nejvíce využili. Ráda bych tedy vytvořila agendu pro větší digitalizaci energetického eh, sektoru. Chci do toho zapojit pravidla pro eh, klimatický balíček, pro energetický eh, trh a interoperabilitu. Chtěla bych se věnovat také kybernetické bezpečnosti a dalším tématům. Evropa eh, musí eh, tlačit ty největší eh, emitory uhlíkových, uhlíku, aby tedy dodržovali klimatickou dohodu. Musíme se soustředit naš, naše projekty v oblasti konektivity a také dbát na bezpečnost dodávek energie na čase, abychom tedy posílili naši společnou měnu a aby více smluv v oblasti oblasti energie bylo v euru. Eh, musíme se soustředit také na naše sousedství, například na Ukrajinu nebo eh, na eh, dohodu, která by tedy měla být dokončena do konce tohoto roku po celá léta jsem byla poslankyní estonského parlamentu a proto bych chtěla velmi těsně spolupracovat s Evropským parlamentem. Ráda bych vysvětlovala to, co děláme při jakékoliv příležitosti, která se mi naskytne. Budu vám k dispozici pro případ vašich otázek. Vyrostla jsem v Estonsku, když Evropa pro nás byla snem. Eh, a doufali jsme tedy ve svobodu. Já eh, věřím v Evropu a pokusím se učinit všechno, co je v mých silách, aby tedy Evropa eh, byla úspěšná, budu k tomu přistupovat s veškerou pokorou a s veškerou odhodlaností. Pokud budu moci počítat s vaší podporou, tak jsem přesvědčena o tom, že společně se nám podaří vytvořit Evropu, která dostojí ambiciozní klimatické politice. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Simpson. Uh, uh, Dobře, a nyní tady nastal čas otázek. Nejprve uh, za výbory ITRE a ENVY, tak Připomínám, minuta na otázku, dvě minuty na odpovědi, minuta na doplňující otázku, minuta na odpověď. Prvním řečníkem bude pan Jerzy Buzek za výbor ITRE. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji, paní kandidátko na komisařko za váš eh, příspěvek. My jsme byli eh, v minulých pěti letech velmi úspěšní co do legislativy, tak abychom dokončili naši energetickou unii a nyní tedy máme před sebou hlavní úkol. Měli bychom plně a bez odkladu eh, provést veškeré legislativní dokumenty. Eh, energetický přerod to je naprosto stěžení téma, spravedlivý přerod, fond pro spravedlivý přerod, to jsou ta nejdůležitější hesla, které v této souvislosti zaznívají. Já očekávám, že v tom budete hrát stěžení roli. Moje otázka je následující. Jak byste chtěli, chtěla usnadnit investice eh, do infrastruktury, ku příkladu pro eh, dálkové teplo se soukromých z evropských zdrojů? Evropský eh, rozvojový fond, Evropská investiční banka a její eh, fondy. Jak zajistíte, že plně využíváme potenciál plynu v našem energetickém přerodu? Děkuji a nyní odpovídá paní Simpson. Děkuji, pane profesore Busku, za vaši otázku. Dříve než vám na ní poskytnu odpověď, tak mi dovolte, abych ještě jednou zdůraznila, že eh, váš výbor a především vy jste při předchozích jednáních eh, o eh, energetickém balíčku hráli velmi důležitou roli. To znamená, že mi nezbývá, než potvrdit, že práce, kterou jsme odvedli, představuje velmi dobrý základ, na kterém můžeme stavět. Vy jste se ptal na budoucí financování a máte pravdu, že pokud zvýšíme cíle, tak největší překážkou na naší cestě je právě financování, především pro projekty v oblasti energetické účinnosti. Zároveň všichni víme, že probíhají jednání o budoucím víceletém finančním rámci, díky němuž se klimatické investice mainstreamovaly a e, kvůli tomu nezbývá než očekávat, že budeme mít k dispozici více finančních prostředků na projekty, které se postarají o energetickou účinnost, na projekty, které eh, budou zahrnovat obnovitelné zdroje energie a také na sítě. Pr- musíme si uvědomit, že v Evropské investiční bance probíhá analýza, která se věnuje budoucím eh, procesům půjčování peněz a podle mého názoru je velmi dobré, že Evropská investiční banka se stane z části klimatickou bankou, která bude poskytovat další dodatečné finanční prostředky na klimatické investice. Mohu vám slíbit, že budu velmi těsně spolupracovat s panem komisařem Gentilionem a také eh, s Evropskou investiční bankou, tak abychom byli schopni eh, vypracovat nová kritéria pro půjčování peněz Tato kritéria by měla odpovídat našim klimatickým cílům. a evropským zásadám. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní doplňující dotaz, pane Bosku. Děkuji, paní, před, eh, paní uh, předsedkyně. Dálkové teplo je z tohoto hlediska naprosto stěžení a také individuální eh, vytápění. A já bych se chtěla zeptat na jednu konkrétní věc. Eh, plynárenství. My máme revizi směrnice o plynu, dokončili jsme to v minulém legislativním období, a tam jde o provádění evropského práva na evropském území, tak abychom zlepšili eh, konkurenci v oblasti plynárenství, tak abychom měli nový, nové podněty, novou dynamiku na tomto trhu. A proto bych se vás ráda, rád zeptal, jestli jste ochotná plně provádět eh, revizi směrnice o plynu navzdory protestu ze strany Ruska, protože všichni víme, že ten protest tu je. Obecně řečeno by to mohlo být velmi nápomocné, a to i z hlediska eh, vytápění, eh, a to v minimálně 15 členských státech. Děkuji a odpověď od paní Simpson. Děkuji. Děkuji, pane profesore Busku. Vy jste plným právem zmínil, že právě plyn je důležitým nástrojem v našem přechodovém období. Je e, to důležité také z hlediska vytápění celých obcí a bude tomu taky nadále, protože je to z hlediska nákladů ta nejvýhodnější možnost, jak nahradit vytápění eh, uhla, uhlím. Zároveň musíme mít na paměti, že budoucí energetické zdroje musí být diverzifikovány a když už hovoříme o plynu, tak eh, v blízké budoucnosti budeme, už nebudeme pouze hovořit o e, zemním plynu, ale také o e, bioplynu, vodíku, protože díky tomu e, tedy budeme schopni diverzifikovat. To se týká tedy oblasti vytápění, chlazení, energetiky jako takové, použití energie v průmyslu anebo v dopravě. To znamená, a to je všechno, děkuji. Děkuji a nyní tady dostane slovo pan Zorino eh, za SAD a za ITRE. Vážená paní kandidátko, Popsali jste různá hlediska hospodářství a všichni, kdo se o ekonomiku zajímáme, nesmíme zapomínat na dopady na pracovní místa a nesmíme zavírat oči před sociálními dopady energetického přechodu. Jde o to, abychom provedli čistý a spravedlivý přechod. Musí to být prioritou a je to prioritou pro sociální demokraty v tomto parlamentu. Proto od vás potřebujeme závazek v tom smyslu, A mimochodem děkuji za vaše úvodní poznámky. A Fond pro spravedlivý přechod musí být velice silný, odolný a Eliza Ferrera nepochybně se hraje v tomto procesu významnou úlohu. Můžete nám prosím sdělit, jak očekáváte, že budete podporovat Elizu Ferreru při plnění jejich úkolů a cílů? Spravedlivý přechod a příslušný fond tedy bude buď to samostatným politickým nástrojem, anebo je to součástí většího rozsálejšího plánu pro provedení tohoto přechodu s odpovědným způsobem? Děkuji, pane Zorině, za vaši otázku. Pokud je o fond spravedlivého eh, přechodu, bude opravdu velice blízký mému srdci, poněvadž je to nástroj pro zajištění toho, abychom během tohoto přechodu nespůsobily zaostávání jakékoliv země, jakéhokoliv regionu. Pokud jde o tento nástroj, tak podle mne bude velice účinný při dosahování našich cílů ve vztahu k uhelným regionům a také ve vztahu eh, k malým ostrovům, které mají hlavní spojení s pevninou je potřeba, aby se tento fond zaměřil na tři regiony, ale nezapomeňme, že tyto regiony se velice liší jeden od druhého. Není tady jednotné řešení pro všechny regiony. Nicméně strategie lepší přípravy na odchod od uhlí budou přizpůsobeny, doslova šity na míru, individuálním strategiím regionů v jednotlivých členských státech. Vím, že tento fond spravedlivého přechodu navrhne paní eh, komisařka Ferreira a bude to nepochybně fond, který bude využívat stávajících možností, nicméně by měl by také využívat eh, přínos eh, členských států a tím zajistit dodatečné financování. Největší výhodou tohoto fondu je to, že se s jeho realizací začne ještě předtím, než nastane období eh, odchodu od uhlí. To znamená, že obyvatelé v těchto regionech budou obeznámeni s budoucími plány a to jim napomůže k tomu, aby ještě předtím, než přijdou o práci v dolech, eh, nalezli pracovní příležitost, přičemž já jim vytvořím příležitosti, aby, tyto, aby tuto práci našli. Děkuji. Tak bylo to těsné. Pane Zorině, máte doplňující otázku? Zcela nepochybně tato sprav, tento spravedlivý přechod si vyžádá zapojení regionů, závisejících na těžbě uhlí, které způsobuje znečištění. Myslím si, že by tento fond měl být užitečný pro všechny Evropany a měl by podporovat tu, tento energetický přechod napříč Evropou. Nesmí to být pouze konvergenční fond. Rád bych věděl, jaké jsou vaše ambice, jaké úrovně dosahují. Co se týče nové politiky, tak ta musí být samozřejmě eh, propojena s novými zdroji financování. Evropský parlament přidělil tomuto fondu 4,8 milionů. Domníváte se, že tato částka bude postačovat k tomu, abychom eh, řešili úkoly, které před námi stojí? Víme, že tyto prostředky eh, budou doplňovány také úvěry, ale rád bych se dozvěděl více o vašich ambicích ve vztahu k tomto fondu. Paní Simpson, děkuji za dotaz. Opravdu jsem přesvědčena, že tento fond pro spravedlivý přechod představuje konkrétní opatření pro pomoc těmto regionům, které budou nejvíce postiženy odchodem od těžby uhlí a také vůbec odchodem od fosilních paliv. Zároveň, zároveň tady eh, nestrácíme ze zřetele spotřebitele jako takové. Existují rozličná opatření, jak eh, zavádět konkurenceschopnější a nižší ceny. A to je nepochybně integrální součást toho procesu odchodu od, kohlí, od uhlíku, tedy to, aby ceny za energii byly eh, přijatelné a aby byly zajištěny zdroje. Ovšem v případě regionů, kde vnímáme, že místně vyráběné obnovitelné zdroje nebudou moci být dražší než fosilní paliva, paliva. Zde hrozí volatilita cen. Budoucí investice také umožní místním komunitám aby se eh, lépe starali o produkci energie. A nejvýznamnější je energetická účinnost. Jde o to, aby se spotřebovávalo méně energie než v současnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Petersen, eh, člen Renew, člen ITRESA Renew. Budu hovořit dánsky. Dovolte, abych vám úvodem poděkoval za velice obsáhlé odpovědi v písemné podobě, které k nám dorazily. Bylo velice zajímavé se je pročíst. Dovolte otázku týkající se udržitelné energie, energetiky. Pokud chceme dosáhnout klimatické neutrality v Evropě do roku 2050, tak obnovitelné zdroje energie, udržitelné zdroje energie budou muset sehrávat významnější úlohu než nyní. Snažíme se dosáhnout eh, svých cílů a bez obnovitelné energie, jako je například větrná a sluneční energie, to nepůjde. A všem tyto zdroje energie ve svém objemu klesly a je zapotřebí rozsáhlých dotací. A možná máme před sebou eh, revoluční období. Pokud se soustředíme na obnovitelné zdroje energie, tak ty by mohly sehrávat opravdu významnou úlohu v tom zeleném přechodu. Máme nejlepší využívání větrné energie dokážeme soutěžit s blízkovýchodními šejky. Ovšem, budeme muset využívat více větrných elektráren na pobřeží. Takže jak si představujete rozšíření využívání tohoto větrného zdroje energie, především u Severního moře? Děkuji, pane Petersone. Souhlasím s tím, že potřebujeme větší schopnosti využívat obnovitelných zdrojů energie ta nová zařízení samozřejmě bude muset eh, eh, přijmout veřejnost. Samozřejmě ty větrné elektrárny na pobřeží moře jsou pro obyvatele přijatelnější než ty větrné elektrárny, které se nalezají více ve vnitrozemí. Jsme svědky toho, že je zapotřebí rozsáhlejší spolupráce mezi členskými státy při budování příbřežních elektráren, větrných elektráren. A nepochybně se zde zavede mechanismus spolupráce do budoucna. V tom smyslu, že několik členských států spojí své síly a budou budovat eh, zařízení na využívání větrné energie, sluneční energie na pobřeží tento mechanismus spolupráce nabídne novou možnost využívání větrné energie a e, ke slovu přijde také nástroj pro propojení Evropy. Dalším způsobem spolupráce je budoucí mechanismus aukcí, přičemž hostující stát bude zajišťovat eh, transfer energie z těch zemí, kde nejsou tak dobré eh, podmínky. Tento mechanismus již funguje například mezi Estonskem a Litvou. Tam se používá tohoto statistického transferu a napomáháme například Lucembursku při dosahování jeho cílů. Ovšem eh, ta technologie a ten mechanismus se dále rozvine. Děkuji. Máte, prosím, pane Petersone, doplňující otázku? Ano, děkuji. Děkuji za tuto výtečnou odpověď. Celá zásadně potřebujeme finanční mechanismus. Chceme-li dosáhnout eh, cílu, které jsme si stanovili. A pokud máme potírat klimatickou změnu, budeme nepochybně potřebovat více využívat větrné energie na pobřeží. Jak chcete, paní kandidátko, zajistit eh, dostatečné finance? Zmínila jste nástroj pro propojení Evropy, eh, který, o kterým se vyjednávalo před eh, volbami. A 15 z tohoto fondu má jít na obnovitelnou energetiku. Jak chcete zajistit spolupráci mezi regiony, především u Severního moře? Jak se domníváte, že toto bude zváženo při přípravě eh, budoucích financí? Jak chcete zajistit, že budeme schopni lépe potírat klimatickou změnu a jít tím směrem ekologického vývoje? Děkuji. Paní Simpson, děkuji za dotaz. Podle mého názoru tyto budoucí projekty a vůbec obnovitelná energie budou eh, potřebovat jiný způsob financování. Částečně lze tuto činnost financovat eh, z fondu eh, nástroje pro propojení Evropy, ale zároveň také budou financovány buď to soukromými subjekty, například Evropskou investiční bankou, která se e, stane bankou podporující klimatickou ochranu. Za poslední desetiletí se technologie zlevnila a tyto projekty, o kterých hovoříme, budou již brzy konkurenceschopné, obstojí na trhu, na trhu s energií. Proto je tady dobrá šance, že nebude zapotřebí žádných dodatečných e, finančních prostředků. Toto okénko obnovitelné energie bylo vytvořeno eh, za účelem podpory přeshraniční spolupráce v regionech, protože Samozřejmě nebude tomu tak, že stát bude investovat pouze do svého teritoria, pokud bude možnost dělat to nějakým rozumnějším způsobem. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem za zelené pan ministr. Paní předsedkyně, eh, nutnost Provádět energetiku v souladu s klimatickými cíly je jedna z priorit, kterým čelíme. Ve vašich písemných odpovědích říkáte, že do roku 2050 se má dosáhnout dekorbanizačního cíle a do roku 2030 jste formuloval ten cíl 43% úspor, ale eh, vaše strana odmítla, aby se Estonsko zavázalo ke kodaňské strategie do roku 2050, když jste byla členkou vlády. A také jste podporovala průmysl ropný, což je jeden z nejvíce znečišťujících průmyslů. Máme tady jednu miliardu investic do uh, nových energií, které navrhuje komise. A ale vy jste eh, pokračovala v dotacích pro elektrárny z pevných eh, paliv. Jakým způsobem teda chcete odejít od těchto fosilních infrastruktur a jak vy se chcete zavázat k cílům komise? Děkuji vám za vaši otázku. Jak už jsem se zmínila ve svých úvodních slovech, byla jsem ministriní vlády když, a byla jsem odpovědná za energetiku. A v této době jsme schválili dlouhodobý energetický akční plán, eh, který definoval 70% snížení 70% snížení do, e, emisí do roku 2030 a měli jsme klimatické plány, e, které stanovily cíl e, snížením 80% snížení skleníkových plynů do roku 2050. To se stalo před dvěma lety a bylo to ctižádostivé a pravdou je, že na zahájení tohoto roku na začátku tohoto roku jsme stále měli eh, toto parlamentní rozhodnutí, ale teď naše služby provedly hodnocení dopadu a my víme, co by bylo třeba učinit a kolik to bude stát abychom byli schopni dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a v tomto týdnu v Estonsku se právě diskutuje na vládní úrovni tato otázka. Takže mohu říci, že já se skutečně zavazuji stoprocentně eh, k tomu, že se budu snažit uskutečnit tento cíl a domnívám se, že i estonská vláda se zaváže k tomu, že eh, to také učiní stejně tak, jako to činila se současnými cíly a i do roku 2030. My patříme ke skupině Green Growth Group jako Estonsko a vždy jsme byli velice stěžádostivou země zemí. Řek, děkuji. Děkuji vám za váš závazek, ale nezodpověděla jste mě tu otázku po dotacích do fosilního průmyslu. A co se týče cílu 2020, paní von der Leyenová se zavázala o zvýšení 50 ehm, až 55 více obnovitelné energie z obnovitelných zdrojů, což není v souladu s pařížskými cíly, které stanovily, že je třeba udělat více. A v současné době členské státy vůbec nezahrnuly ve svých plánech dosažení těch současných cílů. Co chcete udělat, aby eh, průmysl pro obnovit obnovitelné zdroje se stal skutečně ambiciozním odvětvím a mohli jsme dosáhnout stanovených cílů, ale to by znamenalo eh, skutečně eh, změnit eh, politiky, abychom dosáhli ty cíle do těch cílů do roku 2030 a abychom překonali tu mezeru mezi tou evropskou ambicí a tím, co se provádí v členských státech. Řekněte mi, prosím vás, konkrétní opatření, jak toho chcete dosáhnout. Děkuji mnohokrát, paní Simpsonová. Děkuji. Ano, musím se vrátit k té první otázce týkající se břidličného plynu, nebo břidličné ropy, pardon. A e, když už funguje obchodování s emisními povolenkami, e, tak e, jsme se snažili být kompatibilní s tržními cenami a bylo rozhodnuto, že výbor, pardon, výroba energie z břidličné ropy klesá a, dovážela se nukleární energie z Finska i z Ruska a samozřejmě to chceme nahradit obnovitelnými zdroji. Co se týče zdrojů, já opravdu věřím tomu, že budeme-li vážně brát implementaci současných sítí, pak energetický sektor bude schopen zvládnout realizaci cílů stanovených a poté se budeme muset domluvit na dalších krocích, jakým způsobem budeme chtít navýšit ty cíle a jak jste správně řekl, je třeba dosáhnout těch 50% do roku 2050. Děkuji a teď má slovo pan Buchet za ID. Děkuji. Paní předsedkyně, dobré ráno, paní Simpsonová, jsem zde, sedím uprostřed. Paní Simpson, prostřednictvím akčního plánu k financování trvale udržitelného růstu Evropská komise oznámila trval, investice trvale udržitelných financí a sice v březnu 2018. Tato iniciativa byla skutečně byla schválena v roce 2019 první čtení v Evropském parlamentu a to povede ke deformaci cen a ob, pochopitelně těžko je, že soukromý sektor by v budoucím desetiletí měl 180 miliard euro investovat do uskutečňování klimatických cílů. Jak paní Simpsonová hodnotíte to, aby soukromý průmysl na financování ideologicky určené politiky vytvořilo investice, které pošlapávají realitu? Děkuji. Děkuji, paní Simpsonová. Děkuji vám za tuto otázku. Já opravdu věřím toho, že co se týče klimatických cílů, Každý z nás musí přispět, včetně soukromého sektoru, který může mít užitek z odcházení od fosilních paliv. A zcela jistě může mít také užitek z budoucího výzkumu a inovací. Protože eh, stane-li se Evropa lídrem eh, více inovací, nám dá možnost vytvořit nové pracovní příležitosti, zlepší náš hospodářský růst a zvýší naše konkurenceschopnost. A zároveň zavážeme-li se k uskutečňování klimatických cílů, musíme si být jistě tím, že, tomu, že tak učiníme tak, aby výsledky odpovídaly vynaloženým nákladům, či naopak, a, aby, a proto musíme také zabezpečit energetické zdroje, aby tady neexistovalo žádné ohrožení naší energetické bezpečnosti. Ceny za energii by měly zůstat přístupné, aby si občané mohli dovolit. Není možné, aby tady eh, účty za energii nějakým způsobem ohromně narůstaly a zajistíme-li ehm, tu základní spotřebu, jaksi v dostupné míře, pak bude možné dosáhnout našich klimatických cílů. Děkuji vám. Vaše následná otázka. No, to jako, já bych radši očekával konkrétní odpověď. Nejedná se o odpověď, že soukromý sektor může mít užitek eh, z odchodu z fosilních paliv. Tady se jedná o opatření na podporu našeho průmyslu, eh, zejména v období velkých ekologických změn, ale právě ceny budou eh, jistě stoupat v důsledku zohlednění těch ekologických výzev, paní Simpsonová. Tato otázka cen za energii v Evropské unii by měla zůstat konkurenceschopná. A myslím si, že můžeme učinit několik věcí. Například můžeme podporovat investice a snažit se učinit víc pro spotřebitele. Můžeme udělat také víc pro otevřený konkurenceschopný trh, na kterém bude více poskytovatelů energii, eh, kde by ceny mohly skutečně zůstat přístupné pro spotřebitele. A budou-li naše trhy propojeny, což ještě není, protože tady chybí eh, různá spojení, dojde-li skutečně k této interkonektivitě, tak bude možno poskytovat také energii z obnovitelných zdrojů pro větší trhy. A to, byl vlast, to bylo hlavním cílem balíčku zelených energií, aby spotřebitelé byli eh, v centru pozornosti pro, energie pro trhy s energií a aby ceny zůstaly takové, aby si občané mohli dovolit. Děkuji mnohokrát a Dalším řečníkem je pan Zdislav Krasnodebský za EKR. Děkuji, vážená paní kandidátko. V nedávném rozhodnutí o e, plynovodu Opal Evropský úč- uh, eh, soudní dvůr poprvé odkázal na zásadu energetické solidarity. Zásada energetické solidarity a bezpečnosti dodávek energie je součástí eh, smlouvy o Evropské unii, o fungování Evropské unie, konkrétně je to článek 194. Já bych se vás rád zeptal na váš názor na další použitelnost této zásady. Co by budoucí komisařka? budete podporovat myšlenky povinných zátěžových testů, pokud jde o e, bezpečnost dodávek energie, které by, jsou to tedy testy, které by se používaly na všechny nové energetické projekty. Budete tedy aplikovat kritéria a indikátory, které by nám pomohly posoudit, jestli e, je tedy dodržen princip energetické solidarity, respektive navrhne Evropská komise kritéria, díky nimž bychom mohli ohodnotit, jestli tedy e, má dotyčný úspěšný projekt negativní dopad na bezpečnost energetických dodávek z hlediska směrnice o plynu? Eh, děkuji. Děkuji, pane Krasnodebsky, za vaši otázku. Ano, máte pravdu, že je naprosto zásadní, abychom v plynárenství, v oblasti plynu, brali velmi vážně princip solidarity. Vy jste správně tedy zmínil případ plyn, plynovodu Opal, eh, kde bych se tedy aspekt solidarity měl brát dostatečně v potaz. Domnívám se, že pokud hovoříme o budoucím trhu s plynem a jeho uspořádání, tak právě to je ten hlavní pilíř, na které můžeme dále stavět. A když hovoříme o plynu, tak nesmíme zapomínat na jednu věc. A sice, že je potřeba tedy diverzifikovat zdroje energie. A z tohoto hlediska je na tom Polsko velmi dobře, protože eh, máte tedy terminály eh, pro eh, LNG, takže máte různé zdroje energie, jste napojeni i na Norsko eh, a eh, to je situace, o které některé jiné členské státy zatím jen eh, sní nebo se o ní snaží. Děkuji. Pokud chcete, máte ještě dost času. Pane Krasnodebsky, chcete tady doplnit do, doplňující dotaz? Ano. Uh, ta doplňující otázka už bude poněkud obecnější. My tady hovoříme o eh, přechodu k energeti- nebo k klimaticky neutrální ekonomice a já bych se vás rád zeptal, jak zajistíte soudržnost té, tohoto přerodu nebo přechodu, eh, jak tedy eh, budete garantovat princip energetické solidarity ve svém vlastním energetickém mixu. Děkuji, paní Simpson. Pokud jsem tu doplňující otázku pochopila správně, tak jste se ptal na budoucí perspektivu eh, investic do plynárenství. Máte pravdu, že energetický mix je v kompetenci jednotlivých členských států a víte, že v tom přechodovém období podíl plynu významně nevzroste, protože eh, ale zároveň tedy některé členské státy nahradí eh, uhlí plyn, plynem. Pokud eh, budeme eh, hovořit o investicích do plynu, do plynárenské infrastruktury, tak, mám na, tak si musíme dát pozor na to, aby ty investice obstály i v budoucnosti. Musíme si uvědomit, že, je tu i, že jsou tu i jiné druhy plynu, než je zemní plyn, které mají menší ekologickou stopu, zanechávají menší ekologickou zátěž a musíme se soustředit na bioplyn, na vodík a to jsou energie, které eh, tedy obstojí i v budoucnosti po roce 2030. V tuto chvíli jsme tedy v přechodovém období takže v, tuto, v tomto období ještě podíl plynu dočasně vzroste. Děkuji a nyní má zaguje slovo pan Botenga. Ano, dobrý den, děkuji mnohokrát. Já bych šel spíše do konkrétních věcí, sedím zde. Ve pověřovacím dopise paní von der Leyen se žádá využít veškerý potenciál LNG to je to, co už jste řekla, ale abych vám byli konkrétní, jaká opatření hodláte uskutečnit? Přitom chce to říct, že budete investic, investovat do um, plynových zařízení a um, za druhé, co se týče revize směrnice o zdaňování energií, ehm, o které jste hovořila, to je směrnice, kde jsou stanoveny minimální daně eh, pro, za elektřinu, za paliva, a jaká paliva eh, budete považovat za cíl, kterým se budete věnovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Simpson. Ano, je odstavec v mém pověřovacím dopise o podpoře LNG, LNG a to je součástí energetické bezpečnosti, aby dodávky našich, aby dodávky plynu pocházely z diverzifikovaných zdrojů. A to znamená, že dojde k investicím pro vytváření příslušných tras, a už teď jdou investice do této oblasti v Chorvatsku a dojde k rozšíření eh, do Baltického moře, Polska a Německa. A e, rovněž v mém pověřovacím dopise je zmínka e, o tom a v této oblasti budu spolupracovat s panem komisařem Gentilionem. Pravdou je, že směrnice o zdanění energie je už 15 let stará. A to nám nepomáhá takovým způsobem, jak by mohlo, abychom dosáhli Eh, našich klimatických a energetických cílů. A specificky se domnívám, že ta potíž spočívá v tom, eh, že tady ta směrnice ještě umožňuje výjimky zdaní pro fosilní paliva. A to je tedy rozdíl v konkurenceschopnosti potom těch pevných fosilních paliv a obnovitelných zdrojů. A když se mě ptáte na to, jaký druh daní nebo jaký návrh v oblasti zdaňování podám, tak samozřejmě to bude v souladu s našimi energetickými a klimatickými cenami. Směrem k obnovitelným zdrojům, aby se navýšila konkurenceschopnost těchto obnovitelných energií. Děkuji vám. Prosím, následnou otázku, pane poslanče. Ano, Děkuji. Já jsem si vás vyslechla, ale mám trochu strach, že eh, eh, ta mise nebo ty signály, kteří vysílali mladí lidé žádající změnu v klimatu, nebyly přímo vyslyšeny. Když chceme, tak máme jedno eura, jedno euro pro veřejné investice, ale jedno euro není možné vy eh, utrácet dvěma způsoby. Čili když dáte jedno euro do investic pro ropu a plyn, nemůžete to dát, pardon, pro ropu a fosilní paliva nemůžete dát rovněž jedno euro do obnovitelných energií. Čili je tady určité zvýhodnění těch znečišťujících energií stále. A já mám tak trochu stach, strach, že to zdanění eh, se bude týkat spíše obyčejných lidí, kteří budou muset platit více a ne nadnárodních podniků. Co chcete udělat v této oblasti? Děkuji. Děkuji vám. Pane poslanče, mohu vás ubezpečit, že to poselství mladých lidí bylo skutečně vyslyšeno a akční plán na splnění jejich očekávání to také zohlední. Ano, samozřejmě potřebujeme signifikantní investice do obnovitelných energií a existuje, existují různé cesty, jak toho lze dosáhnout. Jednak tedy evropské fondy, Již jsem se zmínila o horizontu Evropy, o CEFu a jinou možností je také pozbuzovat soukromé investice a také půjčky. Eh, Bude existovat určité schéma, eh, které bude také součástí portfolia pana místopředsedy Dombrovského a já jsem skutečně přesvědčena o tom, že budoucí investice e, přijdou také z Evropské investiční banky, která se stane částečně klimatickou bankou a bude hrát tedy větší roli v této oblasti. A můžeme e, v rámci příštího víceletého finančního rámce věnovat pětkrát více prostředků do energie a výzkumu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Jen. Ráda bych vás upozornila na skutečnost, že máme velké spoždění, takže prosím vás, abyste se snažili eh, dostat tomu času, který vám byl na začátku vyhrazen. Nyní tedy začneme s druhým kolem řečníků. Jako první se o slovo přihlásí pan Gürk za EPP. Děkuji, paní kandidátko. Všichni tedy sdílíme jeden cíl dosáhnout uhlíkové neutrality EU. Zároveň si musíme být vědoma, že úspěšné naplnění tohoto cíle je e, podmíněno souhlasem veřejnosti. To znamená, že musíme zajistit, že obyvatelé našich zemí budou plně informováni o procesu a, o, a musí být e, také e, ujištěni, že nikdo nebude ponechán na holičkách. A proto bych se vás rád zeptal na konkrétní otázky výsledky. Eh, co, jaké analýzy tedy můžete poskytnout pro, pro proveditelnost tohoto cíle do roku 2050? Kolik času bude potřeba komise na to, aby provedla žádnou analýzu dopadů, tak aby bylo zřejmé, že nikdo, žádný region tedy nebude ponechán na holičkách? Eh, jak tedy po, zajistíte, že to nepovede k vysoké, vysokým cenám energie a že to neohrozí konkurenceschopnost členských států? Děkuji vám za pozornost. Děkuji a odpověď paní Simpson. Děkuji, pane Gyrku, za váš dotaz. Máte pravdu, že eh, mnoho poslanců Evropského parlamentu a také mnoho členských států má obavy z toho, že eh, náklady na Eh, tu ekologickou nebo energetickou transformaci nebudou spravedlivé. Musíme se snažit o to, eh, aby byly spravedlivé, ale zároveň musíme mít na paměti to, že členské státy nemají stejnou výchozí pozici. Některé členské státy stále ještě závisí na fosilních palivech, jiné členské státy eh, už zkrátka zahájily novou kapitolu. A vy jste se mě zeptal, jaké budou tedy konkrétní plány pro cíle do roku 2050. Já vám na tomto místě mohu sdělit, že budu velmi těsně spolupracovat s eh, výkonným místopředsedou panem Timmermansem. který tady bude dohlížet na klimatickou legislativu. Předem budeme vždy provádět velmi podrobnou analýzu rizika eh, a eh, chtěli bychom tedy prvních cílů eh, dosáhnout do roku 2021. Já jsem odpovědná za energetiku a mohu vás tedy ujistit, že paralelně k těm klimatickým cílům, které jsou velmi ambiciozní, se budeme snažit zajistit také, nebo ujistit naše spotřebitele, podniky v tom smyslu, že tedy se jim dostane dostupné a konkurenceschopné energie. Za tímto účelem budeme muset investovat do našich energetických sítí a zároveň budeme muset využít stávajícího rámce. Já v podstatě nemám možnost hovořit o vnitřním trhu a o výhodách, který by, které by mohl přinést přinést, ale doufám, že budu mít možnost o tom pohovořit později. Eh, pane Gyrku, máte možnost položit doplňující dotaz. Děkuji. Zmínila jste zásadu technologické neutrality ve, v jedné eh, z předchozích odpovědí a také ve svých písemných odpovědích. Já s tím naprosto souhlasím. V tomto kontextu bych rád zdůraznil, že středoevropský region eh, se vyznačuje tím, že jaderná energie je naprosto zásadní a nezbytná proto, abychom tedy eh, nevystavili občany cenovým šokům při ústupu od fosilních paliv. Můžete tedy zajistit, že mm, nebo eh, jste si vědoma toho, že bez, energi- bez jaderné energie by ten spravedlivý přechod byl mnohem méně uh, eh, snesitelný a dostupný. Jaké plány máte tedy v této oblasti? Děkuji, paní Simpson může odpovědět. Děkuji vám za ten dotaz. Jaderná energie bude součást energetického mixu a o energetickém mixu si rozhodne každý členský stát sám. Já vím, že v tuto chvíli existují členské státy, které se snaží opustit jadernou energetiku. Na druhou stranu jsou členské státy, které naopak plánují stavět nové jaderné elektrárny jako náhradu uhelných e- elektráren. A pak je tu Finsko, e- které také otevřelo nové e- elektrárny. To znamená, že záleží na rozhodnutí každého jednotlivého členského státu, jak tedy bude koncipovat svůj energetický mix a jak využije dostupných zdrojů. Na evropské úrovni musíme zajistit, aby jaderné elektrárny byly bezpečné, aby zpracování jaderného odpadu bylo eh, bezpečné z hlediska životního prostředí. A to ne pouze z hlediska EU, ale také pro naše nejbližší sousedství. Děkuji. Děkuji a nyní má tedy slovo pan Fuglsang za SAD. Děkuji. Jsem tady vepředu. Paní kandidátko, velmi vám děkuji za vaše slova. A rád bych položil poměrně konkrétní dotaz jde o cíle eh, obnovitelných zdrojů. Podle písemné odpovědi zhodnotíte, jestli budete revidovat stávající legislativu v oblasti energetiky, tak abychom dosáhli 55% eh, snížení eh, emisí do roku 2030. Souhlasíte s názory mnoha expertů a nevládních organizací, které hovoří o tom, že potřebujeme mnohem vyšší cíle, než jsou ty stávající, to znamená 32 eh, pro obnovitelné zdroje energie do roku 2030, že tedy potřebujeme mnohem více obnovitelných zdrojů energie. Eh, hovoří se až o 45 eh, Souhlasíte jako kandidátka na komisařku s těmito předpoklady? Paní Simpson, prosím, můžete odpovědět. Děkuji vám, pane Fuglsangu, za váš dotaz. Pokud jde o obnovitelné zdroje energie, tak ty cíle do, eh, na rok 2030 byly právě dojednány a po třech měsících na konci tohoto roku by členské státy měly eh, předložit své první energeticko-klimatické plány, které následně tedy jasně ukážou, jakým způsobem chtějí těchto cílů dosáhnout. Já vím, že Navzdory tomu stále eh, mnoho členských států eh, navzdory tomu, že někteří eh, ještě mají problém splnit tyto cíle, jiné členské státy už chtějí ty cíle navýšit. Minulý týden některé členské státy oznámily, že na jejich vnitrostátní úrovni mm, přijmou rozhodnutí, která se která hovoří o vyšších podílech, o vyšších procentních cílech v oblasti klimatických cílů. Měli bychom také umožnit těm členským státům, které nejsou ve výhodné pozici z ekologického hlediska, aby mohli spolupracovat s jinými aby tedy mohli plnit jiné úkoly. Bude tu tedy zaveden takovýto mechanismus vzájemné spolupráce. Děkuji. Děkuji a nyní doplňující dotaz. Děkuji velice za tuto odpověď. A vím, že některé členské státy navýší úroveň té ambice. Já nevím, jestli souhlasíte s tím, že pokud chceme zvýšit ambice, tak to budeme muset do roku 2030 zvýšit ten očekávaný cíl a domníváte se, že dojde eh, k obnovení práce na té příslušné směrnici eh, a potažmo navýšení těchto, těchto cílů. Paní Simsonová, děkuji. Já pocházím z Estonska a cílem je, abychom do roku 2020 měli 32 eh, z obnovitelných energie z obnovitelných zdrojů a do roku 2030, aby to bylo až 43 Myslím si, že je možné dosahovat vyšších cílů, ale zároveň musíme napnout síly v tom, abychom eh, integrálně zařadili tyto obnovitelné zdroje energie do celého systému, takže musíme Eh, vyvinout nové technologie, budeme muset eh, nejprve působit na regionální úrovni a na této úrovni vytvořit vnitřní trh, tak, aby obnovitelné zdroje energie eh, mohly být integrální součástí tohoto trhu. A tato činnost je také velice významná. A nyní se vracím k otázce toho mechanismu spolupráce, Měli bychom podporovat tento mechanismus takovým způsobem, aby členské státy mohly investovat do technologických zařízení, ať už eh, do zařízení pro solární energii či pro eh, pobřežní větrné elektrárny, i ty, které se nebudou stavit přímo na jejich území. Děkuji, paní Gamon, za eh. Děkuji mnohokrát za ty závazky, které jste vyjádřila nejenom ve svých písemných odpovědích, ale i dnes. Eh, závazky týkající se dosahování cílů v oblasti ochrany klimatu. Budeme se muset maximálně snažit, abychom těchto cílů dosáhli, ale samozřejmě musíme dbát také na včasné dosažení, protože času nezbývá mnoho. Pokud jde o podporu projektů pro obnovitelnou energii, Eh, napříč Evropou, tak hovoříme tady především o hydro elektrárnách a solárních elektrárnách, které spadají pod různé regulační rámce, za které zodpovídají ostatní komisaři. Co máte v úmyslu učinit pro to, abyste plně uvolnila ten potenciál, který v Evropské energii, eh, unii eh, máme, pokud jde o obnovitelné zdroje energie, především solární a větrnou energii. Jak chcete postupovat, abyste zajistila, že tyto různé regulační eh, rámce obstojí i v budoucnosti a budou eh, moci být aplikovány a zároveň budou působit jako stimulační faktory? Jak se domníváte, že by bylo možné jim dát ještě vyšší prioritu? Prosím, paní Simpson. Thank you for the question. Děkuji za otázku. Potřebujeme více zařízení pro využívání zdrojů obnovitelné energie, abychom mohli dosáhnout svých cílů a budeme muset také výše dále investovat. Zároveň jsme ovšem konfrontováni s určitými omezeními, ať už environmentálního charakteru, a nebo uh, omezení, která plynou z určité rezistence veřejnosti. Pokud je například o plánovací procesy, tak tam chceme postupovat tak, že e, požádáme členské státy, které vlastně jsou e, žádány e, v rámci té směrnice o obnovitelných zdrojích, Eh, tedy jsou žádány, aby zjednodušili eh, administrativní postupy při uvádění nových zařízení do provozu a také budou provádět vyhodnocení z hlediska dopadu na životní prostředí. Zároveň jsou zde očetá omezení z hlediska prostoru. Budeme úzce spolupracovat s těmi komisaři, kteří mají ve svém portfoliu například využívání půdy nebo využívání obnovitelných zdrojů energie z biomasy. A hovoříme-li o využívání vodní energie, tak zde mám v úmyslu spolupracovat s komisařem, který bude mít ve svém portfoliu rybolov. Nezapomínejme ale, že již jsme eh, nějakou práci učinili a že existují instrukce pro to, jak využívat obnovitelné zdroje energie z vodních zdrojů. A tyto příslušné předpisy byly uspůsobeny již v loňském roce. Děkuji. Paní Gamon. Je mi jasné, že eh, budete mít velkou zodpovědnost při koordinaci těchto úsilí. Co máte v úmyslu učinit proto, aby členské státy mohly opravdu tyto projekty realizovat a dokončovat je včas? tak, aby Evropská unie jako celek eh, cílů v oblasti ochrany klimatu dosáhla, protože některé projekty jsou značně spožděny, s čímž jdou ruku v ruce vyšší náklady a nám jde přece o to, aby obnovitelné zdroje byly také eh, nákladově efektivní. Eh, co máte v úmyslu pro to na pomoci členským státům, aby těchto cílů dosahovali? Paní Simpson. Velice případná poznámka. Řada cílů zatím nebyla dosažena, anebo je tam velké spoždění. Hovoříme-li o cílech v oblasti obnovitelných zdrojů energií do roku 2020, tak tam je nebezpečí, že těchto cílů nebude dosaženo. Některé iniciativy, respektive realizace, má velké spoždění a v jiných případech ta opatření byla jaksi propočítávána příliš pozitivně. Sehrává tady úlohu také regulace, řízení a všechny subjekty musí mít srovnatelné údaje ze všech členských států. Jsou k dispozici zprávy o situaci v oblasti využívání obnovitelných energií a tyto zprávy napomáhají členským státům dodržovat lhuty. Do budoucna tyto zprávy bude mít k dispozici také Evropský parlament bude každoročně vydávána zpráva o energetické unii, bude to každý rok v říjnu. A tímto způsobem bychom měli situaci eh, pečlivě monitorovat a dbát na to, aby nedocházelo ke spožděním při realizaci plánu a iniciativ. Máme tady jediného řečníka eh, z výboru NV, pan Líse. Pokud jde o neutralitu v oblasti klimatu, tak eh, Estonia byla, Estonsko bylo proti tomu summitu ve smyslu, že se v New Yorku nepřihlásila k této koncepci klimatické neutrality. Vy jste vysvětlila pozici vlády, ale rád bych věděl, jaká je vaše osobní pozice, jaká byla před tím summitem v červnu a pokud je o analýzu, kterou vaše vláda musela provést, znamená to tedy, že eh, komisař Kaněte, eh, jak se vás nepřesvědčil svojí analýzou, otázka je, jestli jakožto ministrně jste eh, v něj měla v důvěru. A připomínám, že jste nezodpověděla otázku pana Buska, pokud je o ruskou intervenci v tom případu plenovodu. Děkuji. Paní Simpson, děkuji, pane Líze. Od eh, posledních eh, voleb do Evropského parlamentu eh, jsem byla ještě poslankyní a v Černu jsem měla na starosti energetiku jakožto ministrině. Už nebyla, v Černu jsem nebyla ministriní a jak už jsem vysvětlila, tak Estonsko mělo vysoké ambice a opravdu se chtělo plně pustit do realizace plánů v oblasti energetiky. Já jsem před dvěma lety spolupracovala na akčním plánu pro klima a v podstatě jsem posoudila veškeré možnosti, jaké se nám nabízely a také s tím spojené náklady. My jsme opravdu připravili velice ambiciozní klimatický plán, pokud se vrátíme do roku 2017, eh, tak si musíme uvědomit, že eh, tento plán eh, musel schválit parlament a podle našich vnitrostátních předpisů je zapotřebí souhlasu parlamentu ke změně tohoto plánu. Tehdy bylo vydáno prohlášení snížit ehm, skleníkové plyny o 50 Poté bylo vydáno posouzení dopadů a stávající vláda vytvořila Radu pro ochranu klimatu, v níž zasedá sedm klíčových ministrů. A na této radě se debatuje o možnosti, jak eh, dosáhnout klimatické neutrality. Pokud vím, tak tento týden právě se jedná o klimatickém plánu, jak eh, jej zrealizovat. A do prosince, eh, kdy o tom bude rozhodovat Evropská rada, si myslím, bude dosaženo jednomyslného postoje. A bude docela dobře možné, že členské státy z toho budou těžit a že Evropa se stane um, čelným subjektem při řešení této otázky. Děkuji analýze. Děkuji za odpověď, ale bohužel jsem nedostal odpověď na otázku, jaká, je vaší, jaká byla vaše osobní pozice. Byla jste ministrině, byla jste poslankyní a nyní eh, tento parlament eh, prohlásil že, eh, již v květnu, že se parlament musí přihlásit k této neutralitě a v červnu stále Estonsko bylo proti tomuto, takže bych rád věděl, jestli podporujete tu myšlenku klimatické neutrality jakožto členka Eh, bývalého parlamentu, tady bývalá členka parlamentu, anebo tady říkáte, souhlasíte s tím, že, Evropsk, že Estonsko se k tomu nemohlo přihlásit. Upřímně řečeno, eh, tato otázka se neprojednávala na plenární zasedání Estonského parlamentu. Eh, byla projednávána v speciálním výboru pro evropské záležitosti a pozice Estonska nebyla taková, že jsme proti, akorát jsme potřebovali více času na mm, provádění svých postupů a potřebovali jsme posouzení dopadů a potřebovali jsme také vědět, co musíme udělat pro to, abychom té neutrality dosáhli do roku 2050. Nyní máme určitou výhodu, poněvadž už víme, co dělat a mezi ty informace, které jsme potřebovali, bylo také to, že výroba předličného, výroba ropné břidlice zde musí být zohledněna a pokud byste rádi slyšeli můj osobní postoj, tak ano, já podporuji klimatickou neutralitu, pokud chceme dosáhnout toho cíle, aby se neoteplovala planeta více než o 1,5 eh, desetin stupňů Celsia tedy aby, ano, aby se, aby se to oteplování zpomalilo. No a závěrem bych řekla to, že během svého mandátu poslankyně estonského parlamentu žádné takovéto hlasování neprobíhalo. Next speaker. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Kotahar za SAD. paní se nedávné útoky eh, na ropné základny v Saudské Arábii ukázaly, jak nezbytné propojení vnitřního trhu, aby odolal eh, takovýmto záždech a jak důležité je zabezpečit energetický, energetické dodávky. Podívejme se na třetí země, které nám mohou pomoci s LNG, abychom méně záviseli na velkých producentech plynu, jako je Ruska. Ale když se podíváme na to, že cena za to tu roste, není možné to, co vidíme teď, že se zvyšují dodávky plynu z Ruska, eh, protože to eh, jistě nevyřeší naše problémy. Eh, politika energetických dodávek musí zohlednit jiné aspekty energetické unie, zejména dosažení našich cílů na energetiku bezuhlíkovou. Jaké konkrétní návrhy chcete učinit, abyste zabezpečila energetické dodávky a zároveň, aby byly v souladu s dekarbonizací energetického systému? Paní Simpson. Děkuji vám. To je pravda, že Evropa velice závisela na dovozu energie a závisí ještě. My dovážíme plyn a ropu a zůstane tomu tak i během našeho období přechodu. Ale zároveň si musíme uvědomit, že toto je jeden z našich principů, jedna z našich zásad, že energie by měla pocházet. Our energy security has to be protected že naše energetická bezpečnost musí být zajištěna a z toho důvodu musíme diverzifikovat jak naše vlastní zdroje, tak naše energetické trasy. Už tady zazněla předešlá otázka týkající se investic do infrastruktury a proč chceme dělat takové záležitosti Eh, když tady zatím nemáme dostatek investic pro obnovitelné zdroje. Ale vidím, že některé z investic do plynových infrastruktur, mm, zejména co se týče interkonektivity a co se týče energetických terminálů, jsou součástí konceptu naší energetické bezpečnosti. A v situaci, kdy tady máme trasy, Měli bychom je více soustředit na pobaltí, a kdy hlavní dodavatel by chtěl dostat ten největší podíl, to není v souladu s, naším, s naší energetickou politikou. Děkuji. Následná otázka zabezpečení, že nebudeme záviset na určitých zdrojích. Já jsem se vás specificky ptala na konkrétní opatření týkající se dalšího rozměru jako dekarbonizace energetického systému. A ráda bych se vás na to zaptala znovu. S propojením energetické bezpečnosti tady existují další ohrožení než klasická pouze závislost. Můžeme například hovořit o kyberbezpečnosti, která může může také ohrozit ty infrastruktury. Jaká bude vaše iniciativa v této oblasti za zohlednění také kyberbezpečnosti a je to součástí vaší agendy, až se budeme dívat na vaše pětileté působí jako energetickou komisařku? Jaké bude vaše dědictví v oblasti energetické bezpečnosti? Děkuji, paní Simpson. Děkuji. Musíme si stále uvědomovat, že různé energetické zdroje nepřicházejí jen tak eh, z Bůh darma a také zadarmo. To znamená, že je třeba realizovat určité investice, zejména do výzkumu a inovací. To znamená, že hovoříme-li Eh, v současné době o plynu většinou hovoříme o přírodním plynu. Hydrogen, hydrovodík tedy, není kompatibilní s jinými energetickými zdroji. A když hovoříme a vodík prostě nemůže nahradit další energetické zdroje, takže potřebujeme ve výzkumu ta, e, učinit prioritu právě z možnosti používání vodíku e, pro určité inovace, zejména v oblasti skladování. protože velký podíl obnovitelných zdrojů potřebuje také nové alternativy pro e, uložení a přepravu. Děkuji mnohokrát. Takže prosím pěkně, eh, snažte se eh, tu otázku soustředit hlavně do vaší první části, protože v té druhé části potom komisařka do, stává příliš mnoho odpovědí a nemůže na to příslušně zareagovat. A dalším řečníkem je pan Rope. Já jsem tady. Vážená paní kandidátko, hned za evropskými hranicemi se staví běloruská jaderná elektrárna, která porušuje veškeré, veškerá mezinárodní eh, pravidla nejsou eh, prováděny zátěžové testy, jsou tu jednoznačné problémy v uspořádání této elektrárny, které je potřeba vyřešit dříve, než ta elektrárna bude uvedena do provozu. Bělorusko se snaží eh, tu elektrárnu provozovat, ale jak už jsem řekl, jsou tam závažné nedostatky a proto se vás jako kandidátky na komisařku ptám, jaké kroky chcete tedy podniknout, tak aby se předešlo dalšímu Černobylu hned vedle hranic EU. Černoby, eh, v Černobylu eh, byly ty bezpečnostní testy provedeny až poté, co ta elektrárna začala fungovat. Děkuji vám, pane Rope za váš dotaz. Já vím, že stavba této jaderné elektrárny je velmi ožehavou politickou otázkou pro všechny litevce, protože ta elektrárna stojí velmi blízko litevského hlavního města. Pojďme si tedy položit otázku, co s takovými novými jadernými elektrárnami, který, které se staví ve třetích zemích, můžeme dělat. Můžeme poskytovat pomoc v zájmu toho, aby stavba a údržba těchto elektráren probíhala za dodržování těch nejvyšších bezpečnostních standardů. Můžeme pomáhat i finančně těmto elektrárnám ve třetích zemích. tak aby eh, ty postupy, které je potřeba dodržovat, byly skutečně dodržovány. A můžeme také trvat na tom, aby byly provedeny všechny zátěžové testy a jejich výsledky, aby byly brány dostatečně vážně. Tato jaderná elektrárna tedy bude uvedena do provozu, ale zároveň budou muset být poskytnuty záruky ve smyslu toho, že byly splněny veškeré bezpečnostní požadavky. A to i ty nejvyšší. Evropská unie tedy je na eh, nápomocná Litvě je ochotná jí pomoci v případě eventuálních naléhavých situací. Uh, Follow-up? Doplňující dotaz, pane Rope. Já bych si býval přál trochu konkrétnější odpověď, ale budiš. Je veřejným tajemstvím, že Bělorusko, respektive jeho jaderná elektrárna, bude dodávat energii také na evropský trh. Litva, jak jste sama řekla, eh, leží velmi blízko této elektrárně, ale přesto řekla, že tedy nepřevezme jadernou energii z této elektrárny, protože tam nebyly splněny bezpečnostní požadavky. A já bych se rád zeptal, jak je to tedy s dalšími členskými státy, které jsou v blízkosti, včetně vaší země, včetně Estonska. Eh, budete se také vyhýbat této levné elektřině? Eh, přijmete do budoucna kroky, tak aby, elektri- aby Evropská komise za zakázala dovoz energie eh, ze zdrojů, které nejsou bezpečné? Děkuji, pane Rope. Jak eh, víte, Estonsko, Litva a Lotyšsko mají velmi těsnou spolupráci v oblasti energetické eh, politiky. Naše, naši ministři pro energetiku velmi těsně spolupracují. oblast Brel, to znamená Bělorusko, Rusko, Estonsko, Litva, Lotyšsko se tedy snaží synchronizovat eh, svoji energetickou politiku. Ten proces synchronizace by měl být dokončen do roku 2025. což je pro nás velmi pozitivní pokrok. Zároveň je to tak, že problém s, eh, s přeshraničním obchodem s energií tu je. A to se netýká pouze jaderných elektráren. Týká se to také těch elektráren, které jsou uhelné a které tedy neplatí eh, za uhlík který emitují a tím pádem mají konkurenční výhodu ve srovnání s evropskými elektrárnami. To znamená, že my si musíme blíže zaměřit na to, jakým způsobem eh, tedy tato konkurence eh, bude realizována na našich trzích. Děkuji a nyní tedy má slovo Paolo Borkia za ID. Děkuji. Evropská unie by se tedy měla snažit o splnění cílů podle energeticko-klimatického balíčku. E, uznáváte jako kandidátka na komisařku, že e, plyn stále ještě je důležitou součástí energetického trhu, ale zatím to není jednoznačná regulace trhu s plynem. Některé státy, například jako Itálie, jsou závislé na dovozu energie ne pouze ze eh, třetích zemí, ale také ze členských zemí EU a vysoké ceny za dovoz energie tedy do, eh, se dotýkají každodenního života Italů a jsou tedy v nevýhodě oproti jiným členským státům. Já bych se vás rád zeptal, jak zajistíte, že, e, aby vnitrostátní energetické e, plány nebyly v rozporu s pravidly hospodářské soutěže. Paní Simpson, prosím. Děkuji vám za tu otázku. Musíme si uvědomit, že jsou tu dohody na evropské úrovni. Díky nimž budeme otevírat naše trhy směrem přeshraničnímu obchodu. A v tomto případě nám tedy tu správnou cestu ukazuje ten balíček pro čistou energii. Tak to je možno tedy odstranit eh, restrikce na trhu s energií. Já vím, že tu vládne jednoznačné očekávání, že některé výdobytky, kterých jsme dosáhli na trhu s elektrickou energií, eh, budou jedna ku jedné tedy eh, převzaty do trhu s plynem že by to i v oblasti plynu, tedy mělo vést ke zlepšení postavení spotřebitelů, tak aby měli stejná práva jako spotřebitele v oblasti energetické energi- elektrické energie. Já si myslím, že je to tedy dobrý nápad. Děkuji. Přechod k té dekarbonizované ekonomice budou mít, bude mít dopad ne prouze v určitých oblastech Evropské unie, ale ve všech členských státech. Počítá komise s nějakým podporným nástrojem eh, eh, ty vnitrostátní předpisy v souvislosti s eh, tímto přechodem? No, počítáte s nějakými kritérii. Souhlasím s tím, že je potřeba dále rozvíjet infrastrukturu. Jak hodnotíte rozhodnutí Evropské investiční banky zastavit financování do projektu plenárenské infrastruktury do roku 2020? Další otázka. Domníváte se, že vnitřní trh bude dále udržitelný i za nepřítomnosti um, té finanční podpory ze strany Evropské investiční banky? Děkuji. Paní Simpsonová? Počítá se s několika projekty rozvoje infrastruktury, které budou financovány z fondu Nástroje pro propojení Evropy. Některé budou spolufinancovány ze strany Evropské investiční banky. A já pouze doufám, že tato banka a její úvěrová politika půjde ruku v ruce s politikou Evropské unie v oblasti energetiky. Ptáte se na to, jak mohu postupovat při řešení problematiky dopadů tohoto přechodu. Jak budeme pod podporovat tento přechod. Myslím si, že pokud, že pokud hovoříme o plynu, tak téměř polovina domácností v Evropě je vytápěna plynem. A nesmíme ztrácet zřetele to, že energetická účinnost je velice významným nástrojem pro snižování nákladů domácností. A jedním z hlavních cílů v oblasti investic bude obnova um, budov, ne pouze v některých zemích, ale v celé Evropě. Především se jedná o bytové domy a budovy takovéhoto typu. A to přispěje k úsporám nákladu za energii. Děkuji. Děkuji, jakožto další paní Stegrut. paní předsedkyně a paní kandidátko. Omlouvám se za svůj ochraptělý hlas, snad neuslyšíte i tak. Já jsem e, zde nová a pocházím ze soukromého sektoru energi- pro, ze soukromého energetického sektoru, takže jsem obeznámena s různými typy analýz, chování spotřebitelů a tak dále. A pokud se podívám na váš text, kde hovoříte o svém cíli, cituji, zajistit Evropanům přístup k dostupné, spolehlivé a čisté energii. Moje zkušenost napovídá, že tyto cíle si navzájem odporují a jeden každý je velice e, obtížný. A pokud je o priority, tak tady na toto téma už jste hovořila rozsáhle. Proto položím otázku jinak. Jsem ženou a pocházím z energetického sektoru a vaše odpovědi vnímám tak, že pokud jde o dosažení cíle 32% podílu obnovitelné energie a dalších cílů, tak bych se ráda zeptala, proč to považujete za problém? Paní Simpson? Thank you. Um, just a short comment about uh, the já mohu pouze vycházet z toho, že dosažitelná, bezpečná a čistá energie eh, v těchto třech aspektech najednou není dosažitelná. Obnovitelná energie pochází z místních zdrojů. A vím, že například tam, kde žiji já, tak v určitých obdobích v roce je možné eh, získávat velice levnou energii z hydroelektráren, která je čistá a, a bezpečná. Pokud jde o úlohu žen v eh, oblasti energetiky, tak eh, jsem přesvědčena, že v jednom každém sektoru bychom měli snímat břemena z beder těch, kteří tam působí. A pokud jde o odvětví energetiky, tak myslím si, že to není odvětví, kde by byly eh, tak jasné rozdíly mezi muži, muži a ženami, ale pokud je o výzkum čistých energií a inovace, tak eh, na tomto vývoji se podílejí jak muži, tak ženy. A myslím si, že to přináší eh, další eh, pozitiva při vývoji obnovitelných zdrojů energie. Děkuji. Doplňující otázka. Pokud by všichni měli přístup k energii z vodních elektráren, tak bychom tyto problémy neměli. Ale já jsem se ptala na to, proč považujete za uh, problém uh, tyto poměry. Pokud je to dneska 22%, tak eh, co si myslíte, že by byl eh, takový eh, správný poměr, percentuální podíl do budoucna? Paní Simpson? Um, uh, Já jsem tyto cíle nestanovovala. Pokud hovořím o budoucích počtech, tak se domnívám, že pro nás všechny bude opravdu významné, kolik bude vytvořeno pracov, nových pracovních příležitostí, nových pracovních míst. Máme také jasně stanovené cíle, pokud je o klimatickou neutralitu a otázka, kolik pracovních míst se tím nově vytvoří. A pokud je o výhled do budoucna, tak jsem přesvědčena, že pozice v tom daném odvětví, ale také v oblastech výzkumu a inovací, budou eh, stejně vhodné pro obě pohlaví. To znamená, že tato nová pracovní místa budou vytvářena, pokud Evropa zůstane v čele to úsilí směrem ke klimatické neutralitě a to je věc, na kterou nesmíme zapomínat. Děkuji. Nyní pan Kelly za EPP. Dobré dopoledne, paní Simpsonová. Doufám, že se vám tam setí dobře. Vy jste velice správně poznamenala, že Evropský parlament hrává významnou úlohu při dosahování toho cíle 32% dosažení, tedy dosáhnout 32% eh, podílu obnovitelné energie. Vy jste řekla, že do roku 2030 chce Estonsko dosáhnout již 42% podílu obnovitelné energie. Evropská směrnice pro obnovitelnou energii Eh, měla za úkol, aby se členské státy a občané mohli aktivně podílet na tom přechodu k bezuhlíkovému hospodářství. Otázka, eh, jak usnadníte zavádění eh, nových obchodních modelů na decentralizované a místní úrovni a jak budete podporovat občany a společenství k tomu, aby přecházeli k obnovitelným zdrojům energie a aby se stali těmi, kdo budou z tohoto energetického přechodu těžit. Děkuji. Děkuji, prosím, nám, paní Simpson. Děkuji za tuto otázku. Je pravdou, že toto byla součást plánu podle kterého se počítalo s větším zapojením občanů. A to tím způsobem, že občané sami budou um, jak se vyrábět tu obnovitelnou energii. To se týká například solární energie, eh, jejíž ceny klesly. Pokud je využívání solárních panelů, tak ty jsou pětkrát levnější než před deseti lety. Já znám situaci v Estonsku a tam byl přijat zákon, podle kterého ti mikroproducenti energie mají velice snadný přístup eh, na trh. Je to systém zapoj a hraj, plug and play. A aplikace tohoto přístupu způsobila nárůst počtu uživatelů solárních panelů. kdy jsme eh, jednali o systému provozovatelů distribuční sítě, tak eh, nejprve těto operátoři byli, eh, měli trochu obavy, ale trh se otevřel a úspěch lze přitíst také tomu, že jsme měli datové centrum, kde se zbíhaly údaje od výrobců a spotřebitelů. Tím, tímto umožňujeme mikroproducentům, aby nabízeli jimi vyprodukovanou energii. A právě oni nám napomáhají v dosažení nebo v dosahování cílů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Doplňující otázka, prosím. Ano, děkuji, paní Simpsonová, za vaši velice zajímavou odpověď. Určitě vás eh, nepře, nepřekvaví, nepřekvapí, že Evropské unii je vyčítána přebujelá administrativa. Domníváte se, že by bylo možné zajistit, aby ta následující eh, legislativa eh, nepředstavovala další zátěž pro obyvatele a pro podniky a aby eh, umožnila další investice do infrastruktury? Děkuji. Prosím, paní Simpsonová. Já si myslím, že ten balíček čisté energie představuje rámec a nyní bude potřeba realizovat nástroje, využívat nástroje, které tento balíček obsahuje a bude tím všem eh, mikroproducentům dána do rukou možnost nabízet jimi vyprodukovanou energii na trh. Zároveň jsou tady další hlediska, jež potřebujeme vzít v úvahu. Například v oblasti energetické účinnosti existuje potřeba zajistit energetickou úspornost budov. Tyto budovy by měly eh, do budoucna vyrábět eh, částečně energii, kterou spotřebují. Členské státy budou muset eh, zajistit přístup k těmto projektům pro všechny zúčastněné. Děkuji. Nyní pan Pekarinen z Renew. Arvo, arvoisa Excuse me, in Finnish, please. Já budu hovořit finsky. Děkuji vám, paní předsedkyně a vážená paní kandidátko na komisařko. Chci vám popřát všechno nejlepší do vaší funkce komisařky já jsem a přeji vám hodně úspěchu ve vaší budoucí práci. Plány pro energetickou účinnost znamenají, že se nám podaří snížení emisí o 40 do roku 2030. Avšak to je stále ještě vzdáleno od těch 50 či 55 kde by měla být priorita v budoucích akcích v sektoru s obchodováním s emisemi a nebo mm, ve sdílení energií. Jak jaké máte stanovisko k bioenergii, což je pro nás Finy nesmírně důležité paní Simpson. Děkuji vám, pane Pekarinene, za vaši otázku. A dovolte, abych odpověděla estonsky. Já bych velice ráda aspoň na chvíli použila svou mateřštinu. Ale vzhledem k tomu, že tady není žádný estonský poslanec, který by vznesl otázku, dovolte tedy, abych tedy ostatním samozřejmě, no tak nakonec odpovím anglicky. Vy jste se ptal na to, jakým způsobem můžeme docílit vyššího procenta. A já souhlasím v tom, že s tím, že energetický sektor hraje velkou roli, protože víme, že 75 skleníkových plynů a jejich emisí buď jsou z výroby nebo ze spotřeby, ale máme tady i jiné sektory, které jsou do toho zahrnuty. A myslím si, že to bude skutečně takové holistické téma, kterým se bude muset zaobírat komise a to se odráží i na struktuře komise, protože tady budeme mít výkonného místo předsedu France Timmermanse a budeme spolupracovat i s jinými komisaři, například s komisaři pro ochranu životního prostředí, pro dopravu, pro venkovský rozvoj Eh, pro malé a středně velké podniky, abychom mohli uskutečnit náš společný cíl. Vím, že místo předseda Timmerman se také velice úzce na současné systémy, protože tady máme takové sektory, jako je doprava a stavebnictví, které ještě nejsou pokryty eh, tímto holistickým přístupem. A Z mého hlediska se domnívám, že užit, užitek bude spočívat ve spolupráci nejrůznějších sektorů, aby i ty zanechali takovou svou malou stopu, například doprava, průmysl, stavebnictví, vytápění a tak dále. Děkuji. Následná otázka. Eh, technologie fosilních paliv zatím eh, neučinili žádný pokrok. Ale podívejme se na možnosti dekarbonizace uhlíku protože CO2 lze specifickými technologiemi také vyrábět elektřinu. Eh, vím, že skladování elektřiny je důležité, ale kdybychom využili technologii, mohli bychom využívat CO2 Eh, které by potom umožnilo také ukládání uhlíku. Eh, budete mm, například podporovat i takovéto projekty? Děkuji vám, paní Simpson. Děkuji, pane Pekarinen. Já si opravdu vážím toho, že jste jste tady hovořil CCS eh, a ukládání uhlíku, protože to bude zcela jistě technologie budoucnosti a může nám pomoci v tom, jak dosáhnout neutrality v oblasti uhlíku do roku 2050. Zatím ještě nemáme takové stávající projekty. Ehm, existují určité pilotní projekty ve světě a myslím si, že projekty pro takové experimentální projekty máme v přístavu v Rotterdamu, tam počítají s CCS a se skladováním offshore. A dostanou-li odpovídající fondy, mohlo by to být postaven do roku 2023. Důvod, proč nemáme ještě takovéto projekty, spočívá samozřejmě v tom, že jak si povědomí veřejnosti a stávající pochyby o možnostech ukládání uhlíku. a měnící se cíle. Next speaker, Mr. Corral. Děkuji mnohokrát a teď za nezařazené. Good morning, Madame Simpson. Dobré ráno, paní Simpsonová. Hmm. Jako designovaná komisařka pro energii budete čelit obrovským výzvám. Jedná se o to, aby se teď skutečně také zohlednilo těch 14 způsobovaných chlazením, 25 a tak dále a tak dále. A také je třeba podívat se na energetickou náročnost eh, budov a na takzvané push-pull opatření, která by měla být zařazena do oběhového hospodářství. Eh, chci se vás zeptat na věc, která mi obzvláště leží na srdci, týkající se energetických společností. Znamená to také určitou demokratizaci eh, zásobování energií protože člověk sám se může stát eh, faktorem v obchodu a není jenom pasivně vystaven těmto záležitostem. Jak byste ráda se chopila i realizace těchto aktivit? No, děkuji mnohokrát. Tady bylo vlastně několik otázek. Začnu od počátku. Co se týče dálkového vytápění, E, to je jedna z největších překážek. A měli bychom tady zvýšit energetickou účinnost a existuje k tomu několik způsobů. Jednou z alternativ je Active Goal Generation, což by e, snížilo spotřebu elektřiny o 10%, pardon, to by zvyšilo o 10% energetickou účinnost a pak také větší využívání bioenergii pro vytápění a inteligentní integrace eh, různých sektorů. Eh, tomu se říká sektor coupling, čili nové inovace v této oblasti. A to může snížit náklady na dálkové vytápění. Ale nejlépe se nám podaří snížit spotřeby, když budeme tvořit, když se nám podaří vytvořit kapacity na skladování energie. A když se podíváme na stavebnictví, kde máme stále ještě budovy s velkou energetickou náročností, které byly třeba stavěny v 80. letech. A když se podíváme na eh, budovy dnes, ty nové budovy spotřebují polovinu energie než ty budovy postavené v roce se eh, v letech 80. Ty Richardy, tady zlepšení je viditelné, ale zároveň nám chybí fondy pro rekonstrukci či renovaci pro urychlení inovací. Co je možno udělat? Za prvé sdílet nejosvědčenější postupy. V některých státech se objevily skutečně inteligentní cesty, jak navýšit soukromé investice v této oblasti. A toho by mohly využít i jiné země. Děkuji vám mnohokrát. Následná otázka. Ano, Eh, já se ptám, ale vlastně jsem svou otázku už vyčerpala v tom prvním kole, přece jenom se budu snažit využít i té příležitosti druhé otázky. Když hovoříte o energetických společnostech, já jsem hovořil o demokratizaci energetického sektoru, eh, tak jsem se odkazoval na tu šanci, na tu příležitost, kterou máme, nejenom hledět na občany jako na Eh, spotřebitele, a, ale, mm, eh, a ne nahlížet na to, že tady v tom eh, spravedlivém přechodu by měly hrát roli jenom velké společnosti. Čili chcete realizovat opatření, která by navýšila také jaksi zapojení občanů, čili demokratizaci toho celého energetického systému či procesu. Děkuji vám za vaši otázku. Směrnice o obnovitelných zdrojích nám už dává k dispozici nástroje, eh, jak zlepšit postavení eh, spotřebitelů tak, aby se mohli stát i producenty, mohou spotřebovávat, mohou ukládat a mohou prodávat energii. A to Zahrnuje také občany, kteří žijí ve, eh, v, u budovách, kde je hodně bytů. Protože tady vy, už, vy jste na, to, řík, to nazval prosumers, to znamená, kde spotřebitelé kombinují vlastně zároveň také výrobu energie. A z, z tohoto přechodu, tedy z takto prováděného přechodu mohou mít užitek spotřebitelé, A lze zde využívat také těch, těch nejnovějších technologií, jako například solární panely, které umožní lepší izolaci a zase zároveň výrobu energie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď pan González Casares. Thank you. Thank you, Mr. Simpson. Thank you for your mention. Děkuji, paní eh, kandidátko, že jste na začátku zmínila Galicii a nyní budu pokračovat španělsky. Máme eh, cíl 15% interkonektivitu do roku 2030 za eh, dosažení lepší účinnosti a lepšího zapojení obnovitelných zdrojů, ale například v iberické oblasti to propojení je pouze 2,8 A proto, když naším cílem je 15 a v některých oblastech máme pouze 2,8 tak asi bude velice obtížné splnit tento cíl. Jaká konkrétní opatření s konkrétním harmonogramem eh, chcete uskutečnit, aby se zaručilo toho 15% bodu do roku 2030? A také se chci zeptat na to, Zda se domníváte po všech těch odpovědích týkající se eh, přírodního plynu a pro ně to bylo zatím nedostatečně vysvětleno, zda adekvátní přírodní plyn je adekvátní s dosažením pařížských cílů. Eh, Madame Simpson. Paní Simpson, prosím. Děkuji. Pane González Casares, zmínil jste velmi důležitou věc, a to sice tu interkonektivitu. Desetiprocentní cíl eh, už byl jednou posunut a teď eh, jsme ho tady posunuli na rok 2020 a ten cíl na rok 2030 jsme eh, zvedli na 15 pro interkonektivitu. Co můžeme v této věci udělat? Můžeme podporovat regionální spolupráci a můžeme financovat ty chybějící články řetězce to také v tuto chvíli probíhá. Na Iberijském poloostrově e, tady je zajišťováno propojení e, financované z nástroje pro propojení Evropy. Já vím, že to nestačí, že těch propojení potřebujeme mít ještě víc. protože regiony, které nepatří k té střední části Evropy, takové to propojení potřebují, aby napojili svoje trhy s elektrickou energií. Domnívám se, že eh, propojení Skype je velmi dobrý začátek. A nyní tedy eh, otázka týkající se LNG, jestli to tedy bude užitečná věc eh, z hlediska splnění dlouhodobých cílů v oblasti klimatické neutrality my tedy v zájmu splnění cílů klimatické neutrality musíme více se soustředit na vodík a na plyny, které mají nízké emise CO2. Sem spadají i bioplyny, ku příkladu. A když eh, budujeme plynárenské sítě, tak musíme mít na paměti to, že tady musí obstát i po roce 2030, to znamená z dlouhodobého hlediska. A to eh, tedy znamená, že musíme investovat hodně do výzkumu v oblasti vodíku. Děkuji, doplňující dotaz. Děkuji. A když se budeme dál bavit o interkonektivitě, chci být konkrétnější. Vy sama jste řekla, že čelíme obtížím, abychom mohli splnit cíle v této interkonektivitě a vy jste tady hovořila o určitých opatřeních, ale můžeme potom eh, se ocnout v situaci, že některé státy toho nedosáhnou v oblasti interkonektivity. Já se tady chci zeptat, zda vy či komise hodlá realizovat prostředky eh, ve členských státech, které by chtěly eh, pomoci v pokročení interkonektivity. Simpson. Paní Simpson, prosím, ano. Samozřejmě máte pravdu. Ty cíle pro interkonektivitu jsou vyjednávány na evropské úrovni a ty cítě platí pro všechny, nebo cíle platí pro všechny členské státy. Ne pouze 15 do roku 2030, ale také další eh, cíle, které se týkají otevírání trhu a interkonektivity. A pokud bude přijata nějaká regulace na úrovni členských států, tak všechny členské státy by se společně měly snažit o to eh, ji naplnit. Hm, děkuji. A nyní paní Weiss za EPP. Děkuji, blahopřeji vám k vaší nominaci a děkuji vám za vaše odpovědi. Jsem tady přímo před vámi. Ráda bych se vás zeptala na vyšší energetickou účinnost budov. Pokud jsem z vaší odpovědi panu Kelimu eh, správně pochopila, tak nástroje už tu máme. Jde pouze o to, eh, jak je ve členských státech budeme používat. Eh, v pověřovacím dopise od paní van der Leyen jste byla požádána o to, abyste zvýšila, rychleji, ještě rychleji zvýšila Eh, energetickou účinnost eh, budov. Eh, jsou tu tedy další požadavky, které jsou s tím zpěty jsou tu cíle na rok 2021. Do roku 2050 by všechny budovy měly být uhlíkově neutrální. Zároveň eh, si musíme uvědomit, že míra nebo rychlost inovac, eh, renovací budov eh, je malá, je to pouze pro, procento za rok. Jak ji chcete zvýšit? Děkuji, paní Simpson. Děkuji za tento dotaz. Nejprve mi dovolte, abych řekla, že nástroj, který můžu eh, použít k monitorování energetické účinnosti, účinnosti to znamená eh, retrofitting, to jsou tedy ty národní energetické a klimatické plány. Eh, uvidíme, jaké budou tedy konkrétní cíle, do konce roku, které do konce roku předloží jednotlivé členské státy. Já vím, že, eh, nebo dá se předpokládat, že tedy, když je sečteme dohromady, to ty kýžené cíle nedá, ale máme ještě tři měsíce na vyjednávání, to znamená, že se budeme snažit členským státům co možná nejvíce poradit, budeme se jim také snažit poradit v tom, jak co možná nejlépe a nejsnáze získat finanční podporu, kterou očekávají. Eh, existují různé způsoby a metody, jak můžeme takovéto kroky podpořit. Jsou k dispozici různé fondy. Základním fondem pro energetické investice bude nástroj pro propojení Evropy, ale pokud jde o míru renovací, tak musíme mít na paměti, že největší část těch peněz musí pocházet ze soukromého sektoru. K dispozici musí být dostupné půjčky, E, na místní úrovni musí být přijata legislativa, která umožní to, aby bytové domy takovéto půjčky e, přijímaly, e, aby tedy několik vlastníků si bralo půjčku společně. Musíme překonat právní potíže, které jsou s takovými půjčkami zpěty. Potřebujeme tedy těsnou spolupráci se členskými státy a potřebujeme, aby byly k dispozici půjčky ve, v dostatečné míře to je tady ten dodatek k současným plánům. Děkuji. Doplňující dotaz ze strany paní Weiss. Budovy, které mají nejnižší energetickou účinnost, jsou eh, často obývány lidmi, kteří mají nízké příjmy. Je ehm, možné, že některé budovy eh, zkrátka budou muset být strženy nebo vyňaty z toho bytového fondu, pokud uh, Eh, chceme dostat cílům, jak chcete tyto budovy eh, vyňat z bytového, mimo zbytového fondu a zároveň zajistit, že lidé s nízkým příjem, s příjmem budou mít k dispozici dobré a dostupné bydlení. Děkuji. Děkuji vám za ten dotaz. Ano, budeme renovovat budovy, které jsou v tuto chvíli energeticky neúčinné a může se stát, že některé z těch budov se dostanou eh, do takové situace, že, se, že tam v zimě bude nízká teplota, protože nejsou energeticky účinné eh, ale po renovaci to eh, možné bude. Já vím, že je tu členské státy, které vytvořily národní plány a které tedy budou investovat do renovace sociálního bydlení ti nájemci jsou nárůstem cen nejvíce zasaženi a právě toto je tedy jedna z možností, které můžeme vzít v potaz. Nicméně Eh, zároveň musíme mít na paměti, že poté, co bude budova renovována, sníží se náklady na vytápění a také eh, budou mít ty obyvatelé k dispozici pohodlnou teplotu a dosáhnou ji mnohem snažším způsobem. Děkuji. Děkuji a nyní eh, paní Rego. Za Itra, prosím, za GUE. Simpson. Paní Simpsonová, já jsem daleko více zneklidněna nalehavou situací eh, v energetice, které vyžadují naprosto hlubokou změnu v energetických politikách a nezdá se, že vy byste k tomu jaksi přispěla. Máme tady jenom malou skupinu velkých podniků, které si rozdělili trh a komercializaci a také přepravu. To znamená více než 50 milionů občanů trpí eh, chudobou energetickou. A eh, samozřejmě politici, eh, kteří se stávají členy institucí evropských, brání zájmy těchto velkých podniků. Jedná se o přechod nadnárodních podniků jenom proto, aby oni zůstali dále Eh, těmi, kdo budou těžit z trhu. Je přeci třeba transformovat model energetický do sociálního modelu, ekologického modelu, trvale udržitelného. Chcete tady učinit nějaká opatření? Thank you for a question and I got... Děkuji za dotaz. Mohu vás ujistit, že naše komise bude velmi zavázána klimatickým cílům ne pouze v mé oblasti, v oblasti energetiky, ale také v jiných oblastech. Konec konců se k těm klimatickým cílům přihlásila i designovaná paní předsedkyně komise. Je to ten nadřazený cíl, nadřazená priorita. Bude to tedy hlavní odpovědnost eh, paní, pana mm, místopředsedy Timmermanse, který zodpovídá za tu takzvanou zelenou dohodu, Green Deal. Bude tedy přijata klimatická legislativa, bude k dispozici jasný akční plán. Já jako komisařka zodpovědná za energetiku bych se měla postarat o to, abychom zajistili, že se všechny tyto cíle splní. Stále ještě jsme eh, v pozici kdy tady máme zajištěnou bezpečnost dodávek energie, je, e, naši spotřebitelé se můžou těšit z dostupitelných cen a taky je důležité, aby náš e, průmysl zůstal konkurenceschopný ve srovnání se zbytkem světa. Jedna z mých, jeden z mých úkolů e, bude spočívat v tom, že povedeme energetický dialog. Musíme totiž také motivovat naše partnery, aby svým dílem přispěli ke kýženému cíli. To jsou tedy nástroje, které budu mít k dispozici já. Mohu velmi těsně spolupracovat se členskými státy a mohu také eh, motivovat členské státy k tomu, aby zvýšili svoje cíle. Mohu také spolupracovat eh, s eh, příslušnými komisaři, s komisaři, kteří budou zodpovídat za financování a mohu se snažit vysvětlit, že ten největší nedostatek ve financování se v tuto chvíli týká energetické účinnosti, že tedy v této oblasti musíme zvýšit objem finančních prostředků, ale také v oblasti výzkumu a inovací. To znamená, že k tomu se hlásím a to budu dělat. Eh, nadřazeným cílem je ten jen jediný a sice to, že v roce 2050 bude Evropa prvním klimaticky neutrálním světa dílem. Děkuji. Navazující dotaz, prosím. Parece que hay una Zdá se, že tady je tak trochu rozpor v tom, co říkáte, budu jasnější a přímá. Eh, hovoříme o přímých vztazích mezi energetickým modelem a klimatickými změnami. Energie se nachází v několika málo rukou, kteří využili externalizaci ekologických eh, nákladů, aby dělali své obchody a nechali nám strašnou spoustu emisí, které extrémně ohrožují naši planetu. Eh, v této okamžitě je tady nezbytné budovat jiný plán, ale také to souvisí se změnou energetického lehkého mobilu. A to je účinnost demokratická kontrola a snížení produkci i spotřeby. A ptám se tedy, vy eh, eh, vám teď přečtu všechny tyto energetické společnosti. Stojíte na jejich straně, anebo jste straně na nás, ne, nás, kteří chtějí čistou planetu a spravedlnost? Madame Simpson. Thank you. Děkuji. Spotřebitelé, tedy ti, kteří spotřebovávají energii, budou, ty budeme mít nejvíce na srdci při koncepci energetické politiky. Mým úkolem bude tedy to, abych poskytla všem spotřebitelům dostupnou energii. Budeme tak činit tím, že budeme diverzifikovat zdroje energie, tím, že se budeme snažit o politiku, kdy veškeré energetické dohody budou naprosto transparentní a dále tu budou investice, které tedy ne. And um, we all will benefit if there will be closer cooperation takže se budeme snažit o co možná nejtěsnější spolupráci na regionální, síť, na regionální úrovni, ale také na těch vyšších úrovních, tak abychom tedy zaručili konkurenceschopné ceny pro naše spotřebitele. Našich cílů budeme schopni dosáhnout pouze tehdy, pokud se budeme těšit podpory, podpoře veřejnosti a je důležité, aby lidé věděli, že tu energii budeme i nadále nabízet za konkurenceschopné ceny. Děkuji a slovo má paní Griffin. Děkuji za slovo. Minulý ponděl, eh, Minulý pondělí se vůbec eh, poprvé v Evropské legislativě eh, objevila zmínka o boji proti energetické chudobě a řada Evropadů si musí rozhodnout, jestli své finance dá na topení či na potraviny. Ehm, starší lidé mnohdy eh, zemřou přehrátím, protože se nemohou dovolit klimatizovat své obydlí. Jak máte v úmyslu zlepšit NECP a jaké mechanismy zavedete, tak aby se všichni zainteresovaní do tohoto procesu mohli zapojit. Jaké technické podpory plánujete pro výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, aby bylo zajištěno, že bylo dosaženo nejvyšších standardů a aby e, se e, zohledňovala situace především těch, e, kteří trpí energetickou chudobou. Děkuji, paní Simpsonová. Děkuji za tuto otázku. Mohu vás ubezpečit, že zpráva, kterou jste vypracovali za předchozího mandátu, představuje velice dobrý příklad toho, co bychom měli očekávat od členských států a regionů. Bude to rovněž součástí eh, národních eh, energetických a klimatických plánů, jak eh, řešit situaci lidí, kteří si nemohou dovolit eh, platit účty za energii, nebo s tím mají velké těžkosti. V tomto okamžiku máme k dispozici pouze eh, náčrt plánů. Uvidíme, jak na konci roku budou tyto plány vypadat, až budou finalizovány. Tyto plány budou součástí každoroční, pardon, výroční zprávy. Situace je taková, že jeden každý členský stát definuje energetickou chudobu svým způsobem. A v této souvislosti se domnívám, že energetická observatoř nám poskytne jasnou definici toho, jak eh, tyto záležitosti eh, řešit eh, stejným způsobem v celé Evropské unii. Děkuji. Prosím o doplňující otázku. Děkuji, jsem ráda, že se konečně dostáváme k té definici energetické chudoby. Ta, tam se, jak chcete ty návrhy plánů vylepšit, protože teď jsou velice obecně koncipované. Jak chcete vzít v úvahu odborné zkušenosti těch, kdo jsou činní v oblasti energetiky? A teď dovolte politickou otázku. Jsem přesvědčená, že energie není komoditou. Energie je základním právem každého člena společnosti. Pokud jde o energii pro 500 milionů evropských občanů, tak paní kandidátko, jak se na její zajišťování díváte? Děkuji za dotaz. Ano, souhlasím s tím, že nám energie zajišťuje být součástí společnosti. a je to velice žádoucí služba. Když hovoříme o energetické chodobě, tak eh, sem nepatří pouze energie jako taková, ale eh, další věci, jako jsou daně, sítě a tak dále. A toto všechno musíme mít na paměti. Ptáte-li se, co konkrétně můžeme učinit pro ty, kteří se potýkají eh, s účty za energie, tak odpověď zní takto. Můžeme jim nabídnout účinnější způsob vytápění. Tato možnost samozřejmě se nenaskytne všude a hned. Nicméně existují nejrůznější technologie, které umožní snížit náklady na vytápění. A vracím se k renovaci v fondu budov, eh, která zde také se hraje významnou úlohu. Děkuji. Děkuji za odpovědi. Nyní paní Paulus za zelené. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Simpsonová, že jste mezi nás dnes dorazila. Budu pokračovat v Němčině. Konstatovali jsme, že se nalezáme na cestě eh, k energetické neutralitě a kde budeme potřebovat méně plynu a proto eh, jsem ráda, že jste ve svých odpovědích akcentovala potřebu eh, vybudování infrastruktury. Zdá se, že jsme přecenili potřebu plynu a proto bych ráda věděla, zda můžete zajistit, že investice ze strany Evropské investiční banky i na projekty společného zájmu eh, se budou řídit eh, tou zásadou energetické účinnosti, tak abychom opravdu investovali do klimatické neutrality a k tomu je zapotřebí eh, adekvátního posouzení dopadů a také samozřejmě akcentování energetické účinnosti. Paní Simpsonová? Děkuji za odpověď, za otázku. Pokud jde o investice, které budou plnout z různých zdrojů, přičemž jedním z těchto zdrojů bude Evropská investiční banka, která bude částečně budoucí klimatickou bankou, tak tyto investice je potřeba sladit s našimi cíly v oblasti ochrany klimatu. A je evidentní, že na cestě ke klimatické neutralitě bude prioritou pro ty, budou prioritní ty projekty, kde se investuje do energetické účinnosti a do sítí. Abychom dosáhli svých cílů, budeme muset eh, zajistit lepší propojení a proto investice do energetických sítí budou dále zapotřebí. Hovoříme-li o financování z prostředků nástroje pro propojení Evropy, tak můžeme situaci eh, porovnat s eh, obdobím před několika lety, kdy se hovořilo tedy o tom, že eh, bude méně plynárenských a více méně plynárenských projektů a více projektů pro využívání obnovitelné energie. A myslím si, že současná komise započne čtvrté kolo vypracování seznamu PCI a že na tomto seznamu uh, bude také méně plinárenských projektů ve srovnání s předchozím seznamem. Děkuji. Děkuji za odpověď. Vy jste zmínila pojem klimatická banka a také naše cíle v oblasti klimatické ochrany. Eh, strategie využívání metanu je součástí naší strategie. Využívání metanu eh, stoupá o 15 až 20 Metan zůstává v atmosféře méně, asi, o dva, asi jenom dva roky, ale eh, pokud bychom to propočítali na 20 let, tak je jeho podíl vyšší než CO2. Hovoříme o tom, že potřebujeme diverzifikovat, že potřebujeme více terminálů na slečený plyn, že potřebujeme diferencovat dodavatele, tak bych ráda věděla, jak bude vypadat strategie, strategie eh, eh, omezování eh, produkce metanu, tak abychom své klimatické cíle takto nepodrývali něčím, eh, co nemá zdaleka takovou eh, publicitu jako CO2. Prosím, paní Simpson. Je pravdou, že úniky metanu je, patří mezi problémy, který, se kterými se potýkáme v Evropě. Jsme v horší pozici než naši hlavní partneři a můžeme se pouze poučit z jejich zkušeností. Počítá se s iniciativou, která by měla řešit eh, problém metanu a jeho vypouštění do atmosféry. A Evropský parlament se bude této strategie eh, aktivně účastnit. Děkuji. Děkuji. Není paní Čech za Renew. Děkuji. Paní, komis, paní předsedkyně komise eh, zdůraznila, že eh, Energetika patří mezi významné oblasti eh, činnosti komise a je mi jasné, že Evropská unie musí mít společné cíle a společné úsilí tak, aby se stala energeticky účinnou oblastí. Ovšem tyto cíle musí být také zohledněny v, v národních eh, energetických plánech. Eh, některé státy, kde jsou vysoké emise, se obávají tohoto přechodu a obává se také dalšího rozdělení na východ a na západ v Evropě. Velice ráda jsem slyšela, že během eh, zasedání Estonsko eh, podpořila eh, cíle Evropské unie v oblasti klimatické neutrality. Ptám se, jaká opatření plánujete pro to, aby členské státy zrevidovaly své národní cíle, pokud jde o energetickou účinnost a také obecně pokud jde o energetiku. Děkuji. Děkuji za to, že jste zmínila ty dobré zprávy. Já tady sedím bez přepojení na internet, takže jsem o tom nevěděla, ale je pravdou, že tato otázka, že vlastně odpovídám také na té předchozí dotazy a za to jsem ráda. Pokud jde o národní eh, energetické a klimatické plány, tak eh, víme, že členské státy eh, je vytvářejí různým způsobem a že mají vlastně různé Prahy. Protože v různých členských státech se setkáváme s různým energetickým mixem. Řada států je závislá na fosilních palivech Průmysl fosilních paliv je součástí řady odvětví. S tím souvisí také témata no, sociálního zabezpečení a tyto státy budou potřebovat mimořádnou podporu. Blížíme se ke konci tohoto slyšení a ráda bych eh, připomněla ten fond spravedlivého přechodu a ráda bych zopakovala, že se zde jedná o nový nástroj, který má za cíl pomoci především těm členským státům, kde jsou v provozu uhelné doly a aby tady přešli od využívání uhlí jenom. Pokud jde o Fond pro přizpůsobení globalizaci, tak ten má také na pomoci těm, kteří přijdou v důsledku procesu o přechodu o, o práci. Pokud ho vyjednáváme v členských státech o jejich cílech, eh, tak eh, tato jednání budou pokračovat ještě před, během příštího čtvrtletí. No a naším cílem je dosáhnout stanovení eh, maximálně ambiciozních cílů. Děkuji. Prosím o doplňující otázku bylo by velice dobré stimulovat členské státy, především ty, kde jsou eh, regiony s nízkými příjmy, přeorientovat svoji politiku tak, aby, byla umožně, aby byl umožněn ten přechod. A těším se na vaše návrhy v této oblasti. Dovolte, abych také navázala na otázky předchozích řečníků. Pokud je o snižování emisí v eh, oblasti bydlení a dopravu, to je relevantní program především v oblastech eh, střední a východní Evropy, protože tam je doprava i e, vytápění domácností mnohem méně energeticky učené ve srovnání s ostatními regiony. Myslím si, že je tady důležitá úzká spolupráce například s komisařkou Ferreirou v oblasti regionálního rozvoje a také s budoucím komisařem pro dopravu. Ptám se, jestli máte nějaké plány na spolupráci s těmito komisaři a jaké plány máte do budoucna, respektive do eh, budoucna z hlediska spolupráce s těmito komisaři? Děkuji. Paní Simsonová, já si myslím, že velice dobře pracuji v týmu a proto se těším na spolupráci ne pouze se svými kolegy a kolegyněmi v komisi, ale také s členskými státy a s Evropským parlamentem. Poněvadž pouze prostřednictvím takovéto spolupráce budeme schopni dosáhnout svých ambiciozních cílů. komisař Kaněte měl na starosti energetiku a klima a v budoucím eh, kolegiu budu úzce spolupracovat s výkonným místopředsedou panem Francem Timmermansem, který má na starosti oblast klimatu eh, klimatu a který koordinuje naše společné úsilí směrem ke snížení emisí napříč různými odvětvími. Eh, myslím, že je tady velice dobrá integrace mezi odvětvími, jako je doprava, vytápění domů, klimatizace domů a s dalšími průmyslovými odvětvími. Toto bude také budoucí struktura naší činnosti. To v tom smyslu, že eh, se budeme zabývat také takovými celoplošnými tématy. Děkuji. Thank you too. Now... Děkuji. <clears throat> A dalším řečníkem je paní Spiraky za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Já sedím tady, paní dezignovaná komisařko. Protože jsem poslední, která se bude ptát, chci se zeptat na naše společné cíle týkající se eh, uhlíkoneutrálních technologií, kdy dojde k ustanovení fondu pro, spravedlivou, pro spravedlivý přechod, jak bude vybaven finančními prostředky a jak regiony, které závisí na uhlí, budou moci čerpat tyto prostředky. Eh, podle Urzuly von der Leyen Komise plánuje vytvořit daň uhlíkovou, eh, která bude zaměřena na to, eh, zaměřit se na dekarbonizační politiku. Prosím, mohla byste nám dát několik detailů eh, k tomuto tématu? Děkuji, paní Simpson. Děkuji vám za vaše otázky. První otázka se týkala Fondu pro spravedlivý přechod. Tento fond byl také zmíněn v mém pověřovacím dopise, ale komisař, který se bude zaobírat ustanovením tohoto fondu, bude paní komisařka Ferreira. Pokud já vím, Mm, vím, že tento fond bude založen na poskytování prostředků právě regionům, které budou přecházet od uhlí a tyto prostředky by měly pomoci i malým ostrovům, e, které zatím nemají propojení s pevninou. A to by mělo pomoci každému regionu, aby byly lépe připraveny na přechod z fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Jaksi přesná částka tohoto fondu se stále ještě vyjednává, ale protože bude součástí příštího víceletého finančního rámce, je to iniciativa, kterou budeme mít na stole už v prvních týdnech příštího mandátu komise. Takže předpokládám, že do konce listopadu už budeme mít konkrétní odpovědi a učiním vše, co bude v mých silách, aby tento fond byl dostatečně vybaven prostředky tak, aby pomohl všem těmto dotčeným regionům. Co se týče eh, té hraniční daně border tax, to je kooperační projekt spolupráce několika komisaří, ZU, komisaře, který je odpovědný za obchod, za financování a já do toho bude také zapojena, ale bohužel vám k tomu zatím nemohu říci víc. Děkuji vám mnohokrát. A teď následná otázka. Já bych eh, raději slyšela něco konkrétního o takzvaném mechanismu Border Adjustment Mechanism, eh, protože co už vím, tak designovaný komisar Četiliony nebyl schopen odpovědět na tuto otázku, takže mou otázkou je, eh, je tady nějaká příprava mezi designovanými komisaři, aby začali spolupracovat na tomto tématu, nebo je to zatím jen tak téma vysící ve vzduchu? Děkuji mnohokrát. E, Tato Carbon Border Tax, čili přihraniční daň pro uhlí, má nahradit současný mechanismus a může být lepší než současný mechanismus zabývající se unikáním uhlíku. Takže zatím neexistuje žádný jaksi definitivní plán jako takový. Pokud já vím, tak tady k tomu mají přispět i různé členské státy, eh, které mají konkrétní problémy s nekalou soutěží. Ale bude tato daně bude muset být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace, aby se počítalo s eventuálními restrikcemi pro mezinárodní obchod. Já vím, že carbon border daň můžeme také brát regionálně, založené na jednotlivých odvětvích, v souvislosti s tím, že uzavíráme nebo vyřazujeme z provozu různé elektrárny, a e, přitom ale dovážíme elektřinu vyráběnou z uhlí v zemích, kde tomu tak je. Tento sektor s elektřinou je velice lokálním trhem a také regionálním trhem. A tady dochází jaksi k nekalé soutěži, jako například Španělsko a Maroko. To jsou eh, odvětvové otázky, které musíme vyjednávat a analyzovat. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám a to uzavírá naše kolo otázek. A teď dostane paní Simpson příležitost na pět minut, aby přednesla své závěrečné poznámky. Prosím, máte slovo. I am, thank you. Pokud chcete, ano, chci. Vážení poslanci Evropského parlamentu, Zdravím i všechny, kteří nás poslouchají po internetu. Bylo to velmi užitečné, poměrně intenzivní, ale doufám, že se mě podařilo na celou řadu vašich otázek odpovědět jasně a že se mi také podařilo vyjádřit veškeré obavy, které mám já, pevně věřím eh, ve spolupráci mezi evropskými institucemi, eh, věřím ve spolupráci eh, se Evropským parlamentem Doufám, že toto tedy bude dobrý začátek naší vzájemné spolupráce, pokud budu jmenována komisařkou. Eh, těším se na spolupráci s vámi a věřte, že se stanete nedílnou součástí mé práce. Naše dnešní eh, nebo eh, naše diskuze za estonského předsednictví v roce 2017 jsem se velmi těšila na naše diskuze. Byla jsem eh, tedy tehdy estonskou eh, ministriní a snažila jsem se o průběžné informování občanů. Dnešní, dnešní slyšení opět potvrdilo, že Evropský parlament je naším velkým spojencem v tom, jak se snažíme zelenou dohodu posouvat směrem dál, jak se snažíme tedy utvářet budoucnost eh, pro naše občany. Slyšeli jste moje nápady, podněty do budoucna v mé úvodní řeči a já vás prosím, abyste mi dovolili ještě pár věcí zdůraznit. Je naprosto jasné, že eh, ve středu našeho zájmu stojí právě klimatické otázky. Pokud nyní nepřijmeme důležité kroky, tak nebudeme mít žádnou eh, růžovou budoucnost. A právě proto paní eh, dezignovaná předsedkyně komise prohlásila zelenou dohodu za hlavní prioritu nové komise. Já se tedy budu snažit o to, aby energetická politika k naplnění tohoto cíle eh, přispěla, protože 75 emisí pochází právě ze spotřeby energie. Musíme zajistit, že tedy budeme mít dostatečnou ambici eh, a to jak eh, pro cíle do roku 2030, tak pro cíle do roku eh, pro léta pozdější. Efektivní naplňování národních energeticko-klimatických balíčků bude naprosto stěžení. Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že se budu snažit vytvořit rovnováhu při naplňování budování energetické unie na, ve všech dimenzích. Díky energetické unii Evropská unie vytvořila jedinečnou příležitost, jak zajistit dostupnou a spravedlivou energii pro naše občany a pro podniky. Eh, je to naprosto jedinečný legislativní rámec pro zprávu energetiky politiky a e, klimatu a tím se také bude řídit, e, budou řídit veškeré naše budoucí e, kroky. Budu dodržovat princip energetická účinnost je vždy na prvním místě. Klíčovými prvky mé práce bude podpora Smart energetických systémů založených na obnovitelných zdrojů energie. Budu se snažit Eh, zaměřovat i na všechny eh, oblasti, energetiku, dopravu a tak dále. Všechno to je velmi důležité pro to, abychom našich ambicí dosáhli. Mnoho z vás zdůraznilo význam technologických pokroků. Já se na to budu taktéž soustředit, protože si nemůžeme myslet, že přerod je pouze otázka regulačního rámce nebo nějakých nástrojů. Je nepředstavitelné, aby se Evropa stala klimaticky neutrální do roku 2050, aniž bychom podnikali velké eh, snahy v oblasti výzkumu a vývoje. Právě to je způsob, jak zlepšit náš průmyslový potenciál. Mnoho z vás zmínilo také boj proti energetické chudobě. Boj za spravedlnost není pro nás přijat nepřijatelné, aby miliony lidí trpělo tím, že nejsou schopny zaplatit eh, svoje energetické účty, účty za energie. Energetická eh, chudoba je otázka solidarity a je potřeba, abychom tedy měli dostatečnou veřejnou podporu na eh, energetický přechod. My tedy musíme veškeré kroky dělat pouze za zohlednění zájmu spotřebitelů. V tom tedy máte veškerou mou podporu. Mnozí z vás se ptali na to, co Evropská unie Unie může udělat eh, pro eh, konkrétní situaci regionu a státu, především pro ty zranitelné státy a regiony. Společně budeme všichni silnější, musíme se snažit o společnou lepší budoucnost eh, a žádný konkrétní členský stát ani region nesmí být ponechán na holičkách. Já se pokusím k tomu přispět v rámci vize paní předsedkyně pro spravedlný, spravedlivý přechod. Vážení poslanci. Doposud jsem hovořila anglicky, ale ráda bych zakončila ve své rodné řeči, tedy ve e- estonštině. Děkuji, jsem velmi ráda, že tu uh, mohu být v tento důležitý okamžik, kdy se Evropa mění. Paní kandidátka na předsedkyni komise stanovila cíle které povedou k tomu, že Evropa se stala první, stane prvním kontinentem, který bude klimaticky neutrální do roku 2050. Já ji v tomto cíle plně podporuji a přispěju k tomu svým cílem. Evropská unie, včetně všech institucí, eh, toho je schopna dosáhnout. Děkuji. Děkuji vám, paní Simpson, a děkuji také všem kolegům za účast na dnešním slyšení. Tím tady dnešní slyšení končím a ráda bych vám připomněla, že budeme mít dnes odpoledne zasedání in kamera s koordinátory, tak abychom mohli zhodnotit eh, toto dnešní slyšení. Já vám tady ještě jednou děkuji.